Milí kolegové, navrhuji, abychom zahájili. Máme potěšení přivítat dnes odpoledne pana Marka Šprengra, ředitele Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, ECDC, který nám každoročně představuje program práce této agentury, která je pro nás samozřejmě velmi významná. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Těším se na dialog s vámi a na výraz vašich obav, zájmu a rád. Použiji obrazovek, abych vám představil některé údaje, protože jste mě požádala, abych byl otevřenější, pokud jde o výsledky v jednotlivých členských státech, pokud hovoříme o infekčních chorobách. A já chci být otevřený. Moje prezentace se bude skládat ze tří částí. Za prvé bych vám chtěl předložit analýzu současné situace. Za druhé bych vám chtěl představit priority. A za třetí představím dopady nebo důsledky těchto priorit. Nyní se podíváme na první mapu. Je to mapa ukazující nové případy tuberkulózy v Evropě. Vidíte zde, že spolupracujeme eh, se Světovou zdravotnickou organizací, protože celá část údajů je eh, z VHO, z Evropy a z Rucka. Ukazuje se, že některé země nemají tak dobré výsledky. A příkladem je červená, to je Rumunsko. Otázka je, zda Rumunsko má dobrá opatření či nikoli. nikoli. Ukazuje se, že ale země, kde je vysoký výskyt, a přesto vykazují určitý pokrok tyto země věnují svoji pozornost tuberkulóze. To je dobrá zpráva, ale je to i špatná zpráva. A to, že do značné míry je tuberkulóza odolná vůči celé řadě léků. A to je závažný problém. Je to problém pro, pro pacienty, pro společnost, protože léčba je velice nákladná a není snadná pro pacienta. Otázka je, co může udělat ECDC. Já se domnívám, že můžeme udělat hodně věcí. Před rokem jsme zahájili rámcový akční plán pro tuberkulózu. Cílem bylo získat lepší diagnózu především těchto případů eh, tuberkulózy rezistentní vůči léčivům. Provedli jsme studie v celé řadě zemí a zavezli, zavedli jsme systém eh, včasného odhalování tuberkulózy, především této tuberkulózy odolné vůči lékům. To je zásadní, protože pokud jste schopni provést diagnózu na začátku nebo brzy, je to dobré pro pacienta, protože pacient tak obdrží správnou léčbu, ale je to dobré také pro společnost, protože pacient, tak dále nešíří chorobu po určité době. Je tedy jasné, že ECDC zde přineslo přidanou hodnotu. Umím si představit, že to není tak líbivé jako oteplování Arktidy, nebo není to tak atraktivní jako například eh, ochrana biologické rozmanitosti. Ale pro lidi, pro chudé lidi je to nesmírně důležitá věc. Dalším příkladem je počet diagnostikovaných infekcí HIV před dvěma lety. Vidíte, že zde jsou obrovské rozdíly. Jsem velice rád, že je zde paní Dagmar Roth-Berend, protože vy jste byla tou poslankyní, která žádala o větší otevřenost a já jsem rád, že vám mohu ukázat, že my jsme otevřenější a jsem rád, že vám mohu představit výsledky pro jednotlivé země. Je evidentní, že zde jsou rozdíly. Ale je nutné, získat detailnější údaje. Epidemie HIV v Evropě probíhá především prostřednictvím sexuálního styku mezi dvěma muži. Jsou zde velké rozdíly. Jsem velice rád, že mohu říci, že před rokem paní Marina Janubnákis, kontaktní osoba v parlamentu, eh, zorganizovala seminář. 1. prosince je den, Světový den AIDS, který opět bude organizovat Marina. Proč je to důležité? Protože jsme zahájili první vědecké, rozjeli první vědecké pokyny týkající se testování. 30 lidí s HIV si není vědomo toho, že jsou infikováni. To znamená, že se jim nedostává odpovídající léčby a že tuto chorobu dále předávají. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby HIV bylo včas diagnostikováno a zde ECDC opět může přinést přidanou hodnotu. Další nemocí je žloutenka B a C. Možná e, tyto choroby tak dobře neznáte, možná znějí trochu exoticky, ale hepatitida B a C jsou e, velice důležité choroby. E, jsou jedním z hlavních důvodů rakoviny jater. A opět zde jsou obrovské rozdíly. Před dvěma týdny jsme předložili zprávu o zjištěních a ukázali jsme, že ne všechny členské státy eh, mají eh, snímání pro těhotné ženy. Pokud nemáte Eh, tuto kontrolu u těhotných žen, potom přicházíte o příležitost toho, aby se předcházelo přenosu z matky na dítě. A já jsem a byl rád, že pan Petrle zmínil tuto otázku na summitu. A myslím si, že prevence je nesmírně důležitá v této oblasti u těchto nemocí. Další chorobou je malárie. Malárie zmizela z našich oblastí. Někdy cestujeme do tropických oblastí, kde malárie je, ale před 50 nebo 60 lety jsme v Evropě měli malárii. Je to nemoc přenášená komáry. Existují experti, kteří se zabývají komáry, znají rozdíly mezi různými typy komárů. V posledních letech nebo v posledních týdnech eh, došlo k určitému znepokojení. Možná je zde někdo z Řecka? Je zde někdo z Řecka? V Soluni minulý, minulé léto došlo k epidemii západonilské horečky. Více než 250 lidí bylo nakaženo, 75 z těchto případů byli lidé, kteří byli závažně nemocní a více než 30 pacientů zemřelo. A to mělo na tento region velký dopad. Umím si představit, že na evropské úrovni to není tak důležité, ale pokud žijete v Soluni, znamená to, že to má dopad také na cestovní ruch a má to obrovský dopad na celý region. Byli jsme požádáni o pomoc při řešení tohoto problému. Co jsme udělali? Snažili jsme se nalézt odborníky v Evropě, není jich mnoho, někteří jsou ve Francii, v Rumunsku, v Itálii, protože tam se tato choroba také objevuje. Zorganizovali jsme schůzku a rovněž jsme kontaktovali odborníky z Řecka. Byla to velice dobrá schůzka, došlo k výměně informací. A zde vidíte různé druhy komáru Vpravo Nahoře je Kulexu, což je komár, který přenáší eh, západonilskou horečku. Tento virus eh, se usazuje v ptácích, ale eh, tato choroba je ovlivně, ovlivňuje také koně. Bylo to poprvé, kdy se setkali v Řecku odborníci z veterinářské oblasti, ale také z jiných oblastí. Je nesmírně důležité, aby eh, při řešení te- eh, problému této choroby jsme měli eh, přístup napříč různými sektory. Zde vidíte některé naše odborníky. Hovořili jsme o nejlepší praxi, jak získat kontrolu nad touto chorobou. Mimochodem před dvěma týdny se objevil první případ malárie ve Španělsku. Byl to domácí eh, případ, eh, nebylo to, eh, nebyl to případ žádného turisty, který by přijel od jinut. Takže jsme byli informováni, stejně tak jako španělské úřady. Dále ve Francii se objevuje horečka Deng, Znamená to tedy, že dochází k nárůstu těchto eh, chorob. Eh, další důležitou otázkou jsou antibiotika. Někteří z vás určitě eh, měli chřipku a otázka je, jestli jste dostali antibiotika. Pravděpodobně ne, protože celá řada antibiotik už není efektivních. Nejsou efektivní a samozřejmě e, v případě, kdy máte e, běžné nachlazení nebo nějakou chorobu, která je způsobená viruse, virem. Ale Problém je, že antibiotika se e, využívají nadměrně, ať už je předepisují, ať už ze strany doktorů nebo pacientů. A to je velký společenský problém. To je důvod, proč jsem byl velice rád, že Evropský parlament zorganizoval eh, Den rozšiřování informací o antibiotikách. Eh, je to způsob, jak eh, informovat eh, společnost o antibiotikách. Já jsem velice rád, že 16. prosince se bude takovýto den opět konat. 36 zemí se připojí k této iniciativě i mimo Evropskou unii. A to je podle mého názoru velice dobrá věc. Ale politická podpora je zcela zásadní a já s vámi počítám. Musíme provádět veřejné kampaně, které eh, mohou využít také členské státy. Snažím se nalézt ten správný slide. Ano, tento. Eh, to je kam pravidelně chodím. V 11.30 každé dopoledne máme pravidelné setkání, tam hovoříme o nejrůznějších signálech, oficiálních signálech, stejně tak jako o tom, co se šíří médii a tak dále. To je zcela zásadní, protože e, něco takového může být východiskem pro hodnocení rizika. Dnes ráno jsem na to, to schůzce nebyl, ale kontaktoval jsem své kolegy a novinkou dnes dopoledne je, že se objevilo mnoho eh, případů eh, bakterie z nového dilí, eh, která může způsobit závažné problémy v nemocnicích. V současné době v Evropské unii máme více než 70 případů a objevily se také případy v Číně, Malajzii, v Izraeli a některých dalších zemích. To je nesmírně důležité, protože pokud tato superbakterie se rozšíří Evropou a nebudou na ní fungovat obyčejná antibiotika, budeme muset přejít na jiný druh antibiotik. Dnes Ráno jsme také hovořili o smutných zprávách z Haiti a o šířící se choleře. Možná se to zdá vzdálené. Proč něco takového musíme vědět? Proč nás musí zajímat to, co se děje na Haiti? A není to za dveřmi, není to v Evropě. Ale věděli jste, že více než jeden milion evropských občanů během Vánoc navštíví Eh, druhou část ostrova a to Dominikánskou republiku. Měli bychom si být tedy vědomi problému, protože by mohlo dojít k tomu, že se cholera rozšíří na celém ostrově. Takže je zásadní monitorovat situaci a informovat evropské občany. Jsme tedy v úzkém kontaktu s odborníky na Haiti. Teď se vrátím zpět. Během slyšení v Dubnu jsem prohlásil, že budu věnovat větší pozornost dohodě SIP. A vy jste mi velice pomohli a nám se podařilo podepsat tuto dohodu. Zde je švédský ministr zdravotnictví a dající osoba naší řídící rady. A švédský parlament příští měsíc ratifikuje e, tuto dohodu. A to jsou naši zaměstnanci, není, jsou zde všichni na obrázku. Před e, měsícem, před rokem e, nám chybělo 25 pracovníků, nyní je to 10 pracovníků ve srovnání s plánem zaměstnanců, který máme. Někdy je těžké sehnat odborníky, někdy musíme opakovat výběrová řízení. Zároveň jsme měli mnoho práce kvůli pandemiím, ale myslím si, že postupujeme dobře. Pokud jde o priority na příští rok, obdrželi jste tuto informaci ve svých složkách. Ale co je důležité? Chtěl bych věnovat více pozornosti systému, organizaci a začít diskutovat o ukazatelích eh, výkonu, aby se systém zlepšil. Zároveň chci eh, zlepšit eh, rozpočtování vycházející z aktivit a také zajištění kvality. Podle mého názoru to jsou zásadní aspekty naší organizace a musí fungovat. Pokud jde o obsah práce pří, v příštím roce. Vyzvali jsme řídící radu, aby předložila své priority, a poskytla nám celou řadu informací a já jsem velice rád, že jsme byli schopni zohlednit veškerá jejich přání. Budeme tomu tom hovořit za dva týdny. Zde bych chtěl prezentovat eh, tři problémy nebo otázky, které jsou horizontálního charakteru. Za prvé laboratoře. Když se hovořilo o zakládání ECDC, hovořilo se o různých modelech. Jeden model byla kopie amerického střediska pro kontrolu nemocí a prevenci nemocí. Vy jste se ale rozhodli, že bude vytvořeno ECDC bez laboratoří. Já jsem byl velice rád za toto rozhodnutí, protože vím, že v Evropě máme výborné laboratoře. A není nutné duplikovat eh, tyto laboratoře ve Stockholmu. Ale negativní stránkou tohoto rozhodnutí je, že ECDC musí spoléhat na tyto laboratoře. A já jsem velmi znepokojen, protože vlády omezují rozpočty a pro instituty veřejného zdraví a pokud omezují rozpočty, poté laboratoře nevždy jsou schopny poskytovat spolehlivé údaje ECDC. Takže my bychom v následujícím roce chtěli věnovat více pozornosti těmto laboratořím. A chtěli bychom se dohodnout na minimálních požadavcích pro tyto laboratoře. A otázka je, jak můžeme efektivně organizovat upravit požadavky na laboratoře v Evropě. A já se domnívám, že bychom měli trochu více spolupracovat ve srovnání se současnou situací. Myslím si, že je možné pracovat efektivnějším způsobem. Co mají moje příklady společného je, že celá řada zranitelných osob eh, je ovlivněna infekčními osobami, infekčními nemocemi. Eh, tuberkulóza ovlivňuje eh, především chudší lidi, stejně tak jako hepatitida či další choroby. A otázka je, jak pomoci právě těmto sociálně vyloučeným obyvatelům, kteří nejvíce trpí infekčními chorobami. A jedním z příkladů je romská populace. Vy jste o tom také hovořili v parlamentu. Víme, že Romové jsou hodně ovlivněni infekčními chorobami. V následujícím roce bychom se více chtěli věnovat vyvinutí nejlepší praxe pro to, jak pomoci právě této části populace a jak snížit a množství infekcí mezi těmito lidmi. To je velmi důležité, protože tímto způsobem můžeme předcházet celé řadě eh, nemocí už od dětství. A dalším příkladem jsou klimatické změny. Rozvednuli jsme celou řadu scénářů. A je jasné, že osoby přenášené klíšťaty eh, či eh, komáry ovlivní také Stockholm v důsledku klimatických změn, takže klimatické změny budou mít vliv na šíření infekčních chorob. Jaké jsou dopady? Musíme eh, využívat našich expertů, naše partneři jsou nesmírně důležití a potřebujeme vědět, jaké jsou potřeby evropských institucí, jaké jsou vaše potřeby, jaké jsou potřeby členských států. A to bude eh, pro moji další práci velmi podstatné. Chtěl bych vás požádat, abyste vyjádřili své názory a abychom si tak mohli své názory vyměnit. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane řediteli, za tuto výzvu k výměně názorů, která byla velmi eh, zajímavá. Věřím, že vyvolá řadu otázek od kolegů. Takže začneme. Paní Jana Kudakis, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane doktore, za váš úvod. Bylo to velmi zajímavé a myslím, že svým způsobem jsme urazili dlouhý kus cesty v loňském roce, když jsme se začali ubírat eh, směrem, který jsme se vybrali a máme před sebou ještě další cestu a věřím, že se nakonec na, do cíle dostaneme. Je třeba dostat eh, přidanou hodnotu a k tomu já budu směřovat. Já vím, že jste měl několik setkání s koordinátory a díky tomu jste se dozvěděl, co my potřebujeme. ECDC existuje pět let, ještě předtím, než jsem začala zde pracovat. A zakladatelé jsou nyní pryč, takže jsme v zajímavé fázi, kdy vlastně nevíme, co se od nás očekává. A teď je vhodná chvíle se tím zabývat. To je jedna z mých priorit Příští týden se sejdu s řídící radou v Řecku a dostanu další informace a chci vás navštívit v únoru. A také eh, organizujeme návštěvu z parlamentu, protože při samotné návštěvě bude možné pochopit, eh, co probíhá v ECDC a získáme více informací. Včera proběhlo slyšení o probioticích. Není to úplně v působnosti vašeho střediska, ale je to důležité, protože lékaři nás informovali také o odvrácené straně tohoto problému. ECDC by mělo být zde aktivnější, protože i vy máte svůj odborný názor a váš zástupce přednesl velmi zajímavý příspěvek. Ano, udělali jsme řadu eh, správných kroků, ale není všechno u konce a mělo by dojít eh, ještě k užšímu zaměření vaší působnosti. Hovořil jste o laboratořích. To je oblast, kde bychom se měli zabývat vztahy s dalšími institucemi a opět se snažit to zpřesnit, uspořit čas i peníze a získat přidanou hodnotu, ale celkově za to směřujeme správným směrem a těším se na to, že kolegové se také zapojí a že se nám to nakonec podaří. A nyní má slovo paní Dagmar Berend. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. tomu, co právě zmínil doktor Sprenger. Vidíme nutnost existence ECDC, mikrobiální rezistence. Já mám ráda slyšení v parlamentu o světové akce a otázka je, co se přenese do dalších dnů je třeba zajistit, aby tato práce vlastně měla i dopady, výsledky. Máte určitou představu, protože my se vždy intenzivně zabýváme tou situací, co bychom mohli udělat z hlediska mikrobiální rezistence. A vy jste o tom hovořil, hovořil jste o nové vlně těch eh, nemocničních infekcí v, eh, nejen ve Spojeném království, ale je to samozřejmě věc hygienická, samozřejmě, ale eh, rychlost léčby a personální záležitosti nevždy zaručí dostatek hygieny. Tedy bylo by možné tedy mnohem obezřetněji používat antibiotika do budoucnosti. A další věc se týká priorit pro rok 2011. Vy jste to ukázal na plátně. Co se týká látek lidského původu, co nám můžete říct k této otázce? Thank you uh, very much. Um, I, I Mnohokrát děkuji. Já jsem si pročetl zápis z předchozích schůzí a myslím, že vy jste použila ta slova blame and shame, to znamená ukázat na někoho prstem. Takovýto systém uh, není snadné používat. Ukazuje ale na nedostatky. Hovoříme také o legionele. Legionela je nemoc, která se objevuje v hotelích, kteří, které nedávají pozor na teplotu vody. To znamená, že můžeme poukázat prstem na takovéto hotely. A měli jste diskuzi o přeshraniční zdravotní péči. To je zcela zásadní. Ale zároveň by to mohlo urychlit přenos rezistentních bakterií. v nemocnicích. Když jste hospitalizováni a přecházíte do jiné nemocnice, můžete eh, takovou tu bakterii přenést. V budoucnosti bychom možná mohli hovořit o možnosti přísnějších pokynů a také o tom, jak získávat informace od nemocnic. Nyní eh, mám k dispozici údaje týkající se eh, mikrobiální rezistence jednotlivých zemích. Ale umím si představit, že vás více zajímá to, abyste získala informace, které jsou detailní, aby bylo možné zjistit, jaká je situace v jednotlivých regionech. A to by opět mohl být začátek diskuze. Není to snadné, ale myslím, že to všechno začíná tím, že ukážeme na nedostatky a zamyslíme se nad tím, jak je možné zlepšit místní situaci. Jsem rád, že nehovoříme jenom s lékaři, ale také se veřejností a poukazujeme na to, že když eh, lidé jdou k lékaři, nemusí vždy žádat o antibiotika, protože antibiotika v dlouhodobém eh, výhledu nefungují. A je to takový třístranný přístup, protože i parlament je aktivní. V budoucnosti bych s vámi chtěl hovořit o tom, jak jaký by mohl být dopad této nové politiky, této nové přeshraniční politiky a jak by to mohlo jít eh, ruku v ruce s přenášením infekcí mezi nemocnicemi. Také jste eh, měli otázku týkající se eh, látek lidského původu. V žargonu tomu říkáme soho. Možná ne každý o tom ví. Jede zde o tkáně, buňky, orgány a krev. Tyto látky se používají například pro transplantace a tak dále. A tyto látky mohou obsahovat přenosné choroby. Je důležité, abychom o tom měli informace. Součástí těchto část těchto látek je používána na takzvanou, takzvanou pokrokovou terapii. Existuje celá řada legislativy, týkající se používání těchto lékařských produktů. A EMEA má na starost eh, tyto terapie. Otázka je na Evropskou komisi, jak by ECDC mohlo pomáhat eh, předcházet eh, přenosu chorob eh, prostřednictvím eh, těchto těchto tkání. My o tom hovoříme s EMA. Vypracovali jsme společný pracovní dokument, který byl poslán řízení ECDC a EMEA. Snažíme se nejdříve identifikovat nebezpečí, zjistit, kde by se mohla objevit choroba. Za druhé informujeme členské státy a agentury EU a zároveň samozřejmě chceme vysledovat danou látku lidského původu, tak abychom zabránili šíření choroby. Otázka je, jestli to spadá do mandátu ECDC. To je zásadní otázka. Odpověď je ano, protože ECDC se, se má soustředit na nebezpečí a přenosu chorob a také na látky lidského původu. Já si myslím, že je nutné zde spolupracovat s EMEA, protože e, část e, těchto látek lidského původu se e, využívá v lékařských přípravcích. Já jsem velice rád, že jsme se dohodli na tomto společném dokumentu a že pracujeme v partnerství s MEU. Z technického hlediska eh, můj kolega Tomáš Lundgrund a já jsme se dohodli na tomto návrhu. A nejsme si ale jistí, jestli s tím bude souhlasit řídící rada. Ovšem je to velice detailní dokument, kde řešíme eh, veškeré otázky, které jsou na snadě a definujeme také odpovědnost mezi EME e a ECDC. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Sergio Berlato. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám chtěla pongratulovat, pane Springere a celému středisku za vynikající práci, kterou odvádíte každý den. Nicméně ve zprávě, kterou jsem právě viděl, tak eh, se vůbec nehovoří o jedné oblasti, na kterou se nyní chci zeptat. Chtěl bych objasnění. A sice o hypotetické pandemii, která se uh, oblí, týká se virové, uh, je to virová chřipky, je to virová chřipka, následná eh, chřipka, která z toho vyplývá. A v obou těch případech komise eh, učinila celou, zahájila celou řadu iniciativ a učinila různá opatření, aby zabránila šíření tohoto eh, viru těchto dvou hypotetických pandemí. Přičemž nedošlo k tomu pandemickému charakteru, pouze se objevila tato chřipka. A toto opatření ještě platí v Evropě a významným způsobem omezují ekonomické aktivity. A já bych se chtěla zeptat, jestli na základě údajů, které máte k dispozici, pane Sprengere, eh, můžeme mít aktuální informace o situaci, abychom eh, pochopili, zda eh, je ještě nutné zachovávat tyto, tato platná opatření, které nadále omezují mnohé hospodářské aktivity v EU. Děkuji. Myslím, že paní Rod Berend měla ještě doplňující otázku. Taky položte, prosím. Pan Sprenger na to potom odpoví. Děkuji. My jsme už vedli tuto debatu soukromě, já už znám můj názor, ale on to má eh, veřejně na obrazovce. Je asi předčasné uvádět Eh, látky lidského původu jako prioritu v, roto, v roce 2011 a já jsem udivena otázkou z komise. Generářitel DG Sanko vlastně to považuje za trošku vágnější eh, záměr. A jsem si absolutně jistá, že nic z toho není ve vašem mandátu. A musíte být velmi opatrný, pokud jde o váš mandát pokud se to týká infekčních chorob, tak eh, tam skutečně nic takového není. A já jsem se na to díval ještě předtím, než, než jsme se sešli před několika týdny. Tak tady bych skutečně poprosila o opatrnost a já si budu dávat dobrý pozor na to, aby to skutečně bylo velmi sledováno ať už jde o lidské zdroje nebo finanční zdroje, prostě nemohou být důvodem pro změnu odpovědnosti. My zde máme určitou strukturu pro tyto účely v Evropské unii a také bych poprosila eh, Evropskou komisi, aby zde byla eh, opatrnější. Na druhé straně nejsem úplně spokojená s tou nazokomiální infekcí, s těmi nemocničními bakteriemi, já bych eh, vás poprosila o větší aktivitu. Pokud se objeví s touto bakterií, tak někteří lidé umírají a není možné eh, pouze říci, eh, budou pokyny a lidé, kteří s tím přijdou do nemocnice, tak budou v izolaci a podobně. To prostě není možné se spokojit s informacemi z nemocnic, kde se ty případy vyskytnou. Potřebujeme náměty, příslušnou eh, terapii a také různé formy motivace, jakým způsobem tyto věci řešit. Děkuji. A nyní dám slovo paní Elžbětě Lukaševské. E, Děkuji bardzo paní převodničonca, paní direktorze. E, Děkuji paní předsedkyně. Pane řediteli, vy jste předložil velmi jasným způsobem, v čem spočívá problém, ale to, co mě chybí, je odpověď. Jaké jsou tedy nástroje, které vaše středisko eh, použije pro řešení problému? Vy jste hovořil o eh, zvýšení eh, dopadu žloutenky B a o rostoucím dopadu tuberkulózy a tropických chorob. Nicméně jsem od vás neslyšela nic, pokud jde o preventivní opatření, která je třeba učinit, abychom čelili těmto epidemím. Protože e, středisko ECDC má v rámci mandátu nejenom kontrolu, ale také prevenci. Je zde problém, který je dnes stále rozšířenější. A sice eh, rodiče nebo eh, je snaha omezit maximální, eh, rodiče se snaží omezit očkování svých dětí, aby děti byly co nejméně očkování. Protože dochází k dezinformačním kampaním, které odrazují rodiče od toho, aby nechávali své děti očkovat, protože se říká, že některá očkování jsou pro děti nebezpečná. A je to problém, který jste začali řešit, máte v úmyslu provést nějakou Eh, informační kampaň o světu, abyste podpořili očkování. Děkuji. Mano klausimas bus susiję. Děkuji, paní předsedající. Moje otázka s tím úzce souvisí. Chtěla bych se uh, omluvit, že jsem přišla pozdě, možná jsem to neslyšela. Ale vaše centrum, vaše středisko uh, schání informace týkající se přenosných chorob. Instituce členských států by měly spolupracovat. Doufám, že spolupracují efektivně, ale čelí také některým problémům. Informace um, jsou požadovány nejenom od vašeho střediska, ale také od VHO a dalších organizací. Dotazníky, které se předkládají, jsou velice eh, dlouhé a detailní, ale informace jsou často duplikovány a odpovídající střediska či instituce v členských státech čelí problémům ve chvíli, kdy musí duplikovat práci. Já se domnívám, že pokud by se vám podařilo lépe spolupracovat se světovými organizacemi, bylo by možné omezit eh, zátěž a finanční náklady na tuto spolupráci. Zmínil jste ve svých plánech také racionalizaci spolupráce. Možná byste k tomu mohl říci více. Dále pokyny vycházející z, vaši, z vašeho střediska a dalších organizací. Tyto pokyny často nejsou podporovány financováním. Možná byste k tomu také mohl něco říci. Lukas Hartung. Pan Lukas Hartung. Voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie even dank uitspreken voor de voorgaande spreekster die voor mij sprak. Děkuji. Já bych chtěla nejdříve poděkovat předchozímu, předchozí řečnici. Velice souhlasím s tím, co řekla. Mám několik otázek týkající se CDC, e Pokud je o vytvoření této organizace, zajímalo by mě, co tato organizace dělá ve spolupráci s národními organizacemi. Je takovéto středisko nutné? Já jsem členem výboru pro rozpočet a naposledy, když jsme o tom hovořili, objevily se některé otázky týkající se financování ECDC. Především otázky týkající se pronájmu prostor. Evropskému parlamentu to nebylo úplně jasné. Ve chvíli, kdy ECDC není schopno odpovědět na takovéto otázky, jak můžeme očekávat, že budete správně nakládat s finančními prostředky, které máte k dispozici? Děkuji. Pan Oreste Rossi. Grazie. E, děkuji. Na některé věci se zeptali již kolegyně, zejména kolegyně Berlako, která požádala objasnění které se týkají nedávných pandemí, které, ze kterých se potom e, staly obyčejné chřipky a nedošlo k žádné pandemii. A mě by zajímalo, jak chcete působit, abychom se vyhnuli, e, abychom se vyhnuli zbytečnému vynakládání peněz na otázky, které e, potom vůbec nejsou tak závažné a ukáže se, že, že, že šlo o nepodložené informace. My víme, že oběh, volný oběh zboží zboží z třetích zemí, stejně jako osoby z třetích zemí, sebou přináší také eh, infekce, které přenáší osoby, kteří přijedou do naší země, je to například tuberkulóza nebo jiné choroby, ale dochází také k přenosu, zejména v rámci kontejneru a zboží, eh, k přenosu eh, živočichů, kteří mohou být přenašeči, přenašeči chorob. Jsou to komáři, mouchy, klíšťata. A mě by zajímalo, eh, jak eh, spolupracujete s, ostatní, s ostatními kontrolními orgány, abyste snížili toto riziko, eh, že do Evropy se dostanou infekce prostřednictvím těchto nových, dříve neznámých přenašečů. A co chcete dělat, pokud je o očkování? Mnoho chorob, od žloutenky až po další choroby, které jsou závažné, například meningitida, jsou choroby, kterým je možné předcházet prostřednictvím očkování. A ty očkování eh, nejenom, že eh, ne všechny země se na ní dívají stejně, ale dokonce v rámci jedné země, například v Itálii, má každý region svůj vlastní systém. V některých regionech je některé očkování zdarma, některé očkování ne, a to vede k závažným rozdílům a e, tudíž i závažným následkům, protože ne všichni občané, a nejenom v rámci jiných členských států, ale v rámci stejného státu nemohou využít e, očkování zdarma, nebo nejsou dostatečně informováni nevědí, že se díky očkování mohou vyhnout eh, smrtelným chorobám. A mě by zajímalo, jestli zvažujete možnost žádat po členských státech, protože je jasné, že to je v pravomoci členských státech, eh, uznání eh, multiplicitního chemického syndromu, který postupem let vede k závažným osobám, které jsou, které jsou postiženy tímto syndromem. V Itálii je to poměrně rozšířené, nevím, jak je to ve zbytku Evropy. A osoba, která je zasažena tímto syndropem, eh, nemůže eh, konzumovat nic, co obsahuje nějaké chemické látky. To znamená, je to obrovský problém pro stravování i, po, i pro každodenní život, protože ta osoba nemůže ani používat počítač, telefon, v podstatě nemůže normálně žít. V Itálii asi dvě nebo tři, dva nebo tři regiony uznávají tuto chorobu jako eh, uznanou osobu, to znamená osobu, eh, uznanou chorobu, to znamená chorobu, kterou se zabývají lékaři a jejíž ošetření je zdarma. Ostatní regiony to tak nemají. Chcete tedy sledovat i tyto nemoci, které jsou um, poměrně eh, řídké a nicméně se rozšiřují. A um, zabývání s tímto problémem bylo ve prospěch osob, které tímto syndromem trpí. A tyto osoby nemají menší hodnotu než ostatní osoby, ale nemají právo na ošetření, protože se nejedná o uznanou chorobu. Děkuji. Než vás poprosím o odpovědi, také bych eh, uvítala odpověď na poznámku. Řada kolegů narážela na situaci okolo chřipky H1N1. V současnosti se připravuje zpráva a my jsme zde provedli slyšení a včera se konalo druhé slyšení paní Rivazy a mnou. Další slyšení se bude konat v prosinci. Otázka, kterou jsem chtěla položit panu Šprengrovi, je, z jakého důvodu, když hodnocení ECDC u pandemie bylo velmi rozumné, pokud jde o to, že tedy není nutné mít větší obavy a že je naléhavé brzdit eh, nákupní horečku u vakcín, která se týkala pouze dospělých eh, těšících se dobrému zdraví. Jak si vysvětlete, že toto správné a rozumné vyhodnocení pandemie nebylo to hodnocení, kterou se drželi eh, komunitární instituce a že to hodnocení mnohem eh, pesimističtější EMEI bylo nakonec eh, zohledněno i s těmi finančními dopady, o kterých víme. Děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky. Já jsem velmi rád, že máte takový zájem o toto téma. Nejdříve začnu první otázkou o pandemii a akční plány tedy. Tam je důležité mít dobré hodnocení rizika abychom nepřehnali riziko, protože to může mít zásadní dopad pro cestovní ruch. Musíme se držet tedy faktů a to děláme každý den a naše hodnocení rizika jsou zveřejňována až jsou vyvážena. Já bych se chtěl vrátit k poznámkám týkajících se látek lidského původu. Bylo to na žádost, jak dobře víte, paní Rodberen. komise. Oni nás požádali, zda bychom mohli vyvinout tyto plány ve spolupráci s EMEA. Nebyl to můj požadavek. Nech, nemáme práci pro naše pracovníky, tak nám něco dejte. Tak to samozřejmě nebylo. Ta žádost byla, můžete vytvořit systém, můžete spolupracovat. My jsme zahájili jednání a dohodli jsme se na společném přístupu. A také jsme spočítali, kolik by to stálo a zda jsme schopni to vstřebat do našeho pracovního programu. A jednoduchá by byla ne, samozřejmě, že ne, potřebujeme nové pracovníky a prostředky, ale pokud jsme ve fázi rozpočtových škrtů Není na nás, abychom žádali o nové prostředky. Byli jsme schopni to zaprac- za, začlenit do našeho programu a je na řídící radě, aby rozhodla, co nám stanoví jako priority. Já vám rád pošlu dokument, který bude předložen v řídící radě. Je to náš pracovní dokument. A pokud jde o nemocniční bakterie, ta nová eh, ten nová, nový druh tedy sdílí. My jsme připravili hodnocení rizika a včasná diagnoza je velmi důležitá. My jsme vedli jednání s laboratorními experty, jak je možné tedy stanovit včasnou diagnózu a také jsme vypracovali metodiku a tu jsme vlastně rozeslali v Evropě je důležité, aby lékaři byli informováni o tomto problému, zejména v případě, že pacient navštívil indický polostrov. A zdravotníci tedy musí být, eh, musí mít povědomí o této otázce. Důsledkem je, že pokud jste nakažen touto bakterií, pouze dvě antibiotika jsou účinná jsou sice účinná, ale vedlejší dopady a účinky jsou také významné. Komise v současnosti podporuje výzkumný program, který by měl vyvinout nová antibiotika. A to je současný stav. Také bych chtěl zopakovat, že ECDC nemá na starosti řízení rizika. My vyhodnocujeme hrozby a riziko, poskytujeme podklady a je na politicích a na členských státech, na radě, aby podnikly příslušné kroky. A já jsem spokojen s tím rozdělením odpovědnosti, protože pokud chcete očkovat, musíte na to mít prostředky a není to rozhodnutí ECDC, že má být spuštěn národní program očkování. Takže je dobré takto dělit odpovědnost. My nemáme nástroje pro vynucování opatření v různých zemích. Pokud jde o očkování dětí, máme programy pro zvýšení informovanosti a také studie o tom, jaký typ informování je efektivní. Hodně jsme slyšeli o chřipce, protože jeden z problémů byla komunikace v oblasti zdraví. A pokud chcete oslovit eh, celou populaci, a je potřeba poskytovat kvalitní informace. A dobré informace nejsou rozesílány dopisem. Musíte skutečně také zapojit eh, společenská média, což je velmi důležité do budoucnosti, jak jsme se poučili v některých minulých případech. Hovořil jste o Světové zdravotnické organizaci a dotaznicích. My jsme si plně vědomi toho, že členské státy dostávají velký počet dotazníků, také od ECDC. A je důležité zajistit eh, lepší koordinaci, protože to představuje velkou zátěž pro členské státy, když mají odpovídat na všechny dotazníky. Já za to cítím odpovědnost a už se spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací. Spolupracujeme ve všech těchto oblastech a já bych uvítal ještě větší spolupráci do budoucnosti, abychom tuto zátěž eh, nenásobili. Finanční otázky rád eh, poskytnu finanční informace. Dostanete to písemně, budete tam mít rozpočet a jednotlivé podrobnosti otázka, která se týkala přidané hodnoty ECDC. Před šesti lety jste zde projednávali, proč je potřeba založit ECDC. A jednou ze skutečností byl tehdy SARS. Bylo třeba se podělit o informace a my se snažíme tak činit na základě malé agentury a snažíme se o efektivitu, abychom také zamezili zdvojování činnosti. A pokud jde o chřipku H1N1, tak jsme prokázali, že ECDC představuje přidanou hodnotu. My jsme vás informovali a můj předchůdce eh, vás informoval velmi vyváženě a nikdy nezdůrazňovala tedy nadhodnocovala dopady této chřipky. Byla tu otázka na pronájem naší budovy. Já jsem si vědom této otázky, cítím za tu odpovědnost a vím, že Evropský parlament byl velmi kritický vůči naší nové budově. A upřímně za to svým způsobem jsem byl spokojený s tímto prohlášením protože jsem mohl diskusi znovu otevřít a plně souhlasím s vašimi připomínkami. V této fázi se hledáme levnější sídlo, abychom mohli také vzít v úvahu různé budoucí scénáře. A kromě toho máme kontrolní výbor, existuje účetní dvůr, existuje interní kontrola, a ti všichni prověřují naše výdaje a rozpočet a všichni jsou v tomto směru vítáni. Otázka, řekněme, přepravy hlodavců v kontejnerech. To je záležitost mezinárodních hygienických předpisů a my úzce spolupracujeme s veterinární medicínou, protože řada infekčních chorob je způsobena živočichy, zejména se jedná o zoonózy a chci vás ujistit, že tato spolupráce běží velmi dobře. Otázka týkající se jednotlivých eh, očkovacích politik pro děti. To není tak jednoduché. Řekněme to takto. Existuje prostor pro zlepšení jednotlivých modelů očkování. Hovořil jste o přezraničním zdraví. Je podivuhodné, že když překročíte hranice, tak existují různé eh, modely očkování a existují i vědecké podklady a můžeme o této otázce vést debatu. Pokud jde o pandemii H1N1, Ta otázka byla velmi obtížná. My jsme poskytli podklady, hodnocení rizika a je na politicích a na radě a na komisi, aby přejali svou odpovědnost, pokud jde o řízení rizika. Já to nemohu komentovat. Já se těším na závěry eh, semináře paní Rivazy. Myslím, že to bylo velmi Toto hodnocení bylo velmi užitečné a věřím, že se z toho ponaučíme. Také jsem řekl při slyšení, že osobně jsem načerpal tři poučení. Lepší hodnocení rizika, pokud se objeví nový virus, a jak lépe předvídat, jaké budou dopady. Lepší také řízení rizika, my se tím nezabýváme, ale měli bychom poskytovat politikům nástroje, aby byli schopni zajistit lepší řízení rizika. A moje rada by byla zahrnout také sociálně-ekonomické faktory do rozhodování a ne pouze virologické údaje. A v neposlední řadě komunikace v oblasti zdravotnictví, jak spolehlivě komunikovat s evropskými občany to není jednoduché, to představuje významnou výzvu. Takže tolik prozatím. Děkuji vám za vaše odpovědi. Myslím, že paní Rodberen chtěla opět vystoupit. Já si nejsem úplně jistá, jestli to tak je, pane Špraněr, ale veřejná, veřejné schůze zdá se nejsou tak přínosné jako soukromé schůzky. Ještě k jednomu bodu. Vím, že vaším úkolem je také hodnotit eh, riziko. Já jsem byla v parlamentu, když jsme vytvářeli statut pro ECDC, stejně tak jako EMEA. Samozřejmě ve srovnání s EMEou je zde rozdíl, protože EMA e eh, dělá důležitou práci, eh, hodnotí léčiva ve srovnání s ECDC, protože jakékoliv výsledky vaší práce jsou trochu nejisté, ale to není vaše vina. Kolegové, někteří si možná myslí, že ECDC je nadbytečný orgán. Ne kvůli existenci VHO, protože VHO není poradním orgánem pro Evropskou unii a dívá se na situaci v celém světě a má celá odlišné úkoly. Jejich hodnoty, eh, například na čistotu vody, nemohou být našimi hodnotami, protože se vztahují také na Afriku, nikoli na nás. Ale já budu trochu eh, nepříjemná. Eh, vy jste se vyhnul tomu, co můžeme udělat s těmi bakteriemi v nemocnicích. Říci mi, že eh, Evropská komise eh, se snaží v této oblasti podporovat výzkum, eh, já to samozřejmě vím. Já mám a program něco takového mi nemusíte říkat ani posílat. A víte také, že Evropská unie neprodukuje léčiva. Je samozřejmě ale důležité mít výzkum a nějaký způsob zprávy. K dalšímu bodu. Já se domnívám, že pokud se podívám na váš mandát, není v něm nic, co by vám umožnilo zabývat se látkami lidského původu eh, ve chvíli, kdy není žádný jasný důkaz eh, přenositelných chorob. Eh, já jsem byla částečně přesvědčena o tom, že se na to musím podívat jinak, ale eh, když vím, jak to nyní je, um, úplně mě to nepřesvědčilo. Já se na to podívám ještě eh, jednou a zajistím, aby Evropský parlament eh, měl co mluvit do úkolů agentur. Pokud budeme muset změnit statut, potom je to v pořádku, ale to je na nás. Chcete odpovědět? Ano, chci odpovědět. Když hovoříme o EMEA a o léčivech, Evropská unie jasně stanovuje mandát. Otázka je, jaký je mandát, když hovoříme o veřejném zdraví. A já jsem připraven přispět k diskuzi o našem mandátu v budoucnosti. A já si jsem jistý, že k tomu dojde. Že bude probíhat diskuse o mandátu. A jsem si jistý, že komise bude otevřená vůči nejrůznějším argumentům. Jsem připraven o tom diskutovat s vámi v rámci semináře o zdraví. Můžeme diskutovat o tom, jaký bude budoucí mandát v oblasti zdraví. Pokud jde o látky lidského původu, chtěl bych odkázat na dva příklady. Fusions. So... Případy horečky v Nizozemsku. Otázka je, jak bezpečné je krev nebo transfuze krve v dané oblasti, kde se tato nemoc vyskytuje. A my jsme provedli eh, hodnocení rizika, to stejné jsme eh, provedli také pro Nilský vir. Zabývali jsme se otázkou eh, bezpečnosti krve, bezpečnosti tkání. A tyto příklady ukazují, že to spadá pod náš mandát ale já jsem otevřený diskusi. A já se domnívám, že se jedná spíše o politickou diskusi, pokud hovoříme o tom, jak byste k těmto látkám chtěli přistupovat. Z mé strany vám mohu říci, že jsme vypracovali pracovní dokument a že já jsem zodpovědný za to, abych ho prosazoval ale samozřejmě eh, je na politicích, aby rozhodli o tom, jestli to máme řešit my nebo nikoli. Děkuji. Nyní rychle pan Berlato eh, chce položit otázku. Pane předsedo, opět, pane předsedo, opět eh, stručně. Poděkovala jsem panu doktoru Sprengerovi za práci, kterou dělal. A chtěl bych poděkovat také za odpověď, kterou jste mi dal. Položil jsem otázku, ale nevím, jestli pan eh, Sprenger nemohl mi odpovědět, nebo nechtěl. A proto se pokusím tuto otázku formulovat jasněji. Eh, virální chřipka se týká eh, viru, který není žádným novým virem, je to známý virus už od konce 19. století. A tento virus jsme zažili a bude s námi ještě další století, bude muset čelit. A není to riziko pro lidské zdraví. Když vezmeme ohled na všechna opatření, která byla učiněna, tak eh, s ohledem na skutečnosti jsou ta opatření přehnaná. Protože riziko e, není přiměřené určitým opatřením. Takže podívejme se na to, jaká jsou fakta, co jsme zažili, jaká jsou preventivní opatření, které velice závažně omezují mnohé ekonomické aktivity. Můžete vy provést nějaké hodnocení toho, co se stalo, a dát politikům určitý impuls a užitečné informace, k tomu, aby některé zákazy, které stále ještě platí, některá pravidla, mohly být minimálně eh, zmírněny nebo možná úplně zrušeny. Je to možné? Could you, could you give me one example? Můžete uvést jeden příklad, protože vy hovoříte o něčem a já se snažím to pochopit. Mám na mysli například dopravu, obchod, přepravu zvířat nebo využívání. Například zde byl zákaz ehm, v případě lovu. Bylo to stanoveno komisí. Jsou zde určité zákazy, které se týkají živočichů, jejich přepravy a tato zákazy stále platí, ale nejsou již eh, odůvodněné protože nedošlo k žádné pandemii. Zde nehovoříme o žádném novém viru, jak hovořila kolega před, kolegyně přede mnou. Již staletí tento virus známe, známe jeho rizika, rizika pro živočichy, nikoliv pro člověka. Vynaložili jsme obrovské finanční prostředky v, v řádu milionů R, er, eur, abychom eh, řešili údajnou pandemii, kterou, jak, která, jak víme, se nerealizovala, je možné vrátit eh, ten stav do přijatelného stavu, aby nebyla toto přehnaná opatření špatná? Thank you. Uh... Děkuji. Nyní rozumím vaší otázce, nicméně skutečně potřebuji ještě některé informace pro celkové zasazení toho problému a nemohu to získat z paměti, musím se poradit se svými kolegy a, a musíme zjistit, jak pozitivně tento požadavek vyřešit. Ano, a poskytnu vám opět písemně. Není dalších otázek? Prosím. Pan Hartong. Děkuji za vaši odpověď. A děkuji, že, jste nám, a že nám jste ochoten dát tyto číselné údaje v písemné podobě. Ale jdeme ještě o legitimitu. Mám s, toho trochu, mám s tím trochu problém. Legitimitu střediska. Vy jste hovořil o tom, že před šesti lety eh, byl mm, získán souhlas pro založení tohoto střediska, ale to podle mě není dobrý argument. My musíme zhodnotit a posoudit, zda je to legitimní. Doktor pour conclure. pan doktor Sprenger na závěr. jsem trošku zmaten tou holandštinou. Ano, máte pravdu, v našem zakládajícím nařízení je uvedeno, že dojde k vnějšímu hodnocení jen za pět let a to příští hodnocení bude v roce 2012. Netýká se to jenom eh, případu SARS, ale když se vrátíme o 15 let zpátky, tak Evropská komise financovala asi 15 nebo 20 eh, sítí týkajících se konkrétních eh, patologií. A důvodem bylo vlastně věci harmonizovat, zastřešit a uspořit prostředky. A myslím, že se nám podařilo ušetřit hodně peněz a také jsme získali velký objem informací a ty informace, prostě, které jsme my získali, nebyly k dispozici třeba před třemi roky. A v některých zemích je skutečně obtížné zajistit dostatečnou kontrolu infekčních chorob. A nemoci překračují hranice. A pokud váš soused není schopen zvládnout určitou infekci, tak je pravděpodobné, že se dostane k vám. A máme velmi dobrou spolupráci s potenciálními a kandidátskými zeměmi. A snažíme se zlepšit eh, situaci v oblasti infekčních chorob. Věřím, že nás eh, navštívíte a věřím, že se mi podaří vás přesvědčit při této návštěvě na místě. Pane doktore, jménem celého výboru vám děkuji za tuto výměnu názorů, která byla plodná a neformální Není nás tu příliš mnoho, mohli jsme položit řadu otázek a také jsme měli dost času na odpovědi, takže jménem všech kolegů vám vřele děkuji a vyprovodím vás a přejdeme k bodu 9 pořadu jednání, to jest budeme se zabývat body 9 a 10 a potom se vrátíme k bodu 8. Takže několik eh, chvil, než vyprovodím našeho hosta. Alors, nous passons au point 9. Takže přejdeme k bodu 9, zpráva o vývoji, validaci a právní přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech. Takže předám slovo Evropské komisi. Prosím, paní Lochoni. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za toto pozvání, abychom představili naši zprávu týkající se alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech pro léta 2007-2008. Jde o osmou zprávu předloženou komisí na toto téma. To zpráva zahrnuje dvě části. Nejdříve odráží situaci týkající se počtu zvířat v Evropské unii pro zajištění nezávadnosti kosmetických přípravků v roce 2007-2008 a také hovoří o typech pokusů. Také hovoří o náhradních alternativních metodách a jejich přijímáním na úrovni společenství a na mezinárodní úrovni. Tato zpráva je vypracována podle článku 9 směrnice o kosmetických přípravcích má tu zvláštnost, že je poslední zprávou, která pokrývá období před 11. březnem 2009. K tomuto datu vstoupily v platnost úplný zákaz v Evropské unii pokusů na zvířatech u kosmetických přípravků a u jejich součástí a zákaz uvádění na trh v Evropské unii kosmetických přípravků, které byly zkoušeny a jejichž součásti byly také zkoušeny na zvířatech s výjimkou pokusů toxičnosti u opakovaných dávek a reprodukční toxičnosti a toxikosynetiky. Nejdříve pohovořím o obsahu zprávy a poté o našich současných aktivitách při uplatňování této zprávy. V první části máme údaje o pokusech na zvířatech. 27 členských států poskytlo informace v tomto směru a podle těchto údajů Součástí kosmetických přípravků byly zkoušeny v roce 2007 a 2008 ve Francii a ve Španělsku. Celkem 1818 zvířat v roce 2007 a 1500 zvířat v roce 2008 a od té doby, kdy jsou tyto statistiky zpracovávány, nejvyšší počet byl v roce 2004, kdy se to týkalo 6 000 zvířat. Abychom si usnadnili výpočty a zpracování údajů, komise předala členským státům pokyny. Komise také se dotazovala členských států na prostředky, jak kontrolovat eh, zákaz uvádění na trh, který má platit od března 2009. Druhá část zprávy hovoří o alternativních metodách, které jsou k dispozici. Zpráva zmiňuje právě uznávané metody a vědecké pokroky, které jsou vyhodnoceny na základě ekvamu, kde tedy jsou vyhodnoceny tyto alternativní metody. Pokud je o zákaz roku 2009, náhradní metody jsou k dispozici s výjimkou eh, toxičnosti, v závažné toxičnosti a očního podráždění. Byly tyto zkoušky potvrzeny ekvamem, ale žádná z nich úplně nenahrazuje pokusy na zvířatech pro hodnocení rizika. U zkoušek, kde zákaz uvádí na trh nastane v roce 2013, neexistují alternativy a ty situace je mnohem kritičtější. V tomto směru zpráva odkazuje jako předcházející na právu ECFAMu, pokud jde o vědecké podrobnosti. I když alternativy nejsou k dispozici, významné pokroky byly zaznamenány a byla podpořena výzkumná snaha zemna díky projektu spolufinancovaném komisí ve výši 50 milionů euro pod názvem Ecolifam. Na mezinárodní úrovni spolupráce zaznamenala velké pokroky, došlo k dohodě o rámci spolupráce týkající se náhradních metod oproti pokusům na zvířatech. Tato dohoda byla uzavřena v roce 2008 se Spojenými státy, Japonskem a Kanadou. A tato dohoda má umožňovat spolupráci, pokud jde o vědecké ověření těchto vědeckých metod. Po popisu zprávy Chci říct několik slov o tom, co podnikáme dnes, abychom uváděli v život závěry této zprávy. V následujících zprávách se budeme soustředovat na otázku aplikace zákazu, testing ban and marketing ban, a také dostupnost alternativních metod. Centrálním bodem bude zákaz, který vstoupí v platnost v roce 2013. Směrnice uvádí v tomto směru toxičnost při opakovaných dávkách, toxikosyntéza a reprodukční toxičnost. Čeho se týkají tyto pojmy? Zmíním se o tomto aspektu vzhledem k dopisu, který byl vaším výborem adresován paní Testovi, naší generální ředitelce, v nedávné době a kde byla položena otázka na definici těchto pojmů je třeba se vrátit do roku 2003, kdy komise vypracovala příslušný harmonogram podle směrnice pro uplatňování zákazu uvádění na trh. Komise vytvořila skupinu ad hoc 75 vědeckých expertů, kteří představují příslušný průmysl, akademickou obec, eh, ochránce zvířat a jednotlivé vlády. A tato skupina vypracovala zprávu a byl připraven harmonogram pro phasing out pokusů na zvířatech podle směrnice o kosmetických přípravcích. V červenci 2004 vědecký výbor pro kosmetické přípravky a nepotravinářské výrobky pro spotřebitele schválil stanovisko o této zprávě. A na základě této zprávy a stanoviska složky komise zveřejnily pracovní dokument nazvaný harmonogram pro phasing out pokusu na zvířatech v rámci sedmé úpravy směrnice o kosmetických přípravcích. V tomto dokumentu jednotlivé body jsou uvedeny do souvislosti s příslušnými lhůtami. Měli jsme za to, že toxičnost v opakovaných dávkách pokrývá také citlivost kůže a kancerogenitu. A to je uvedeno také ve lhutě pro rok 2013. To odráží výsledky pracovní skupiny z roku 2004. Nedošlo tehdy k námitkám a od té doby byla ta situace několikrát potvrzena vědeckým výborem pro spotřebitelské výrobky a nedávno vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele. A toto spojení pod pojem toxičnosti v opakovaných dávkách byla několikrát sdělena radě i parlamentu skrze zprávu z roku 2005-2007, jakož i v odpovědi na písemné otázky. Je to používáno v specifickém kontextu směrnice 2003 číslo 15 o kosmetických přípravcích, a je také požíván pro pokrytí toxických kategorií, které se objevují právě po několika dávkách při opakovaném vystavení. Komise předkládá zprávu Radě a Evropskému parlamentu v roce 2011 o stavu vývoje a validace alternativních metod, zejména u těch bodů, kterých se týká lhuta 2013. Abych eh, zmínila situaci, vytvořili jsme expertní skupinu navrženou všemi zúčastněnými stranami a tito experti byli jmenováni osobně a nikoli jako zástupci těchto stran a společné výzkumné středisko organizovalo tuto práci a vedlo to k vypracování technické zprávy. Tato technická zpráva má za cíl vytvořit co možná nejúplnější a nejobjektivnější představu o vědeckých a technických aspektech souvisejících eh, s uplatněním alternativních metod pro těch pět bodů, kterých se týká termín 2013. Projekt také obsahuje hodnocení opírající se o vědecké údaje nezbytného času pro získání úplné náhrady pokusů na zvířatech pro tyto koncové body. Tento projekt byl předložen veřejné konzultaci. Tato konzultace právě skončila a tato technická zpráva bude dokončena do konce tohoto roku. Na základě této technické zprávy komise vypracovala svou příští zprávu radě a parlamentu. A souběžně budeme zpracovávat analýzu dopadu s cílem připravit rozhodnutí, které by mělo být přijato lhuty do roku 2013 pro koncové body k tomuto datu směrnice o kosmetických přípravcích předpokládá možnost pro komisi, aby předložila legislativní návrh pro ten případ, kdyby alternativní metody nebyly připraveny nebo validovány do roku 2013. A bude třeba tedy rozhodnout, zda bude přijato rozhodnutí a pokud ano, jaký bude jeho obsah. Takže analýza dopadu nám umožní poměřit všechny dopady jednotlivých alternativ. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji za tuto zprávu. Katrin Sulie. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem zmínit tuto technickou zprávu, o které se teď hovoří. Chtěla bych vědět, zda tato zpráva bude předložena výboru pro životní prostředí a pokud ano, tak kdy. Děkuji. Chris Davis. Jsem překvapený, že jsem před Dagmar roth Dagmar samozřejmě byla zpravodajkou eh, k této legislativě. Ne, prosím vás. Já mám uh, jenom několik otázek. Uh, máme tedy tento tuto časovou lhůtu. Očekává se, že do té doby se eh, rozvinou alternativní metody, kdy se očekává, že by mělo být možné nahradit současné testy na zvířatech jinými zvířaty, alternativními metodami. A možná se mi to vrátí jako pingpongový míček, ale pokud eh, vím, poukazovali jsme na to, že nechceme, aby eh, zvířatům bylo eh, ubližováno kvůli výrobkům, které mají pomáhat pouze ke kráse lidí. Nehovoříme pouze o make-upu, ale také o produktech, které se používají při eh, mytí. Máme stovky tisíc make-upů, past, eh, gelů a tak dále. A proč potřebujeme další? Nemůže lidská civilizace dalších 10 nebo 20 let eh, přežít bez nových výrobků tohoto typu? marketingová strategie eh, tohoto sektoru eh, vychází z toho, že spotřebitel dostane každý rok, a eh, každou sezónu něco nového. A poukazovalo se na to, že pokud by tomu tak nebylo, tento sektor by zmizel nebo by, skola, nebo by se zhroutil. Ale mě by zajímalo, jaké hodnocení provedla komise, pokud jde o dopad na zaměstnanost. Na zaměstnanost. Řekneme prostě jenom, zákon je takový, jaký je a zákaz vstoupí v platnost, jak bylo původně dohodnuto? Děkuji, Krysy. Snad mě Dagmar Rodberend omluví. Ne, nemusí se omlouvat, Korin. Ne, každý eh, musí rovnou vědět, že když se hovoří o kosmetice, je to na mě. Já jsem byla zpravodajkou eh, pro na začátku 90. let pro, šest, pro šestou změnu a také pro sedmou změnu legislativy. A někteří kolegové eh, měli tu čest, že se mnou vyjednávali s radou eh, do dvou hodin ráno. A ta legislativa, kterou jsme pak vypracovali, byla velice komplexní a problematickou legislativou. Mám jenom některé stručné body. A to bych chtěla říct eh, Sabine Lekrenie a také generálnímu ředitelství Sanko, které zastupuje. První věc. Cokoliv napíšete ve svých zprávách, cokoliv na, unikne naší pozornosti eh, v, v dopise, eh, my se zkrátka soustředíme na legislativu. A legislativa praví v článku 4, 2a, 2.1. Jasně, že eh, pokud jde o testy, eh, kde existuje reproduktivní toxicita a eh, další typy toxicity, Takovéto testy by měly být omezeny pouze na období 10 let po vstupu v platnost. Eh, hovoříme zde o datu 2013. Eh, Sabin, musíme být eh, jasní v jedné věci. Hovoříme o třech testech a nejsme jasní. Nehovoří se zde o karcinogenitě a nehovoří se zde o citlivosti kůže. Ten dopis mě rozčiluje, protože pokud jde o citlivost kůže, už jsem na tom dlouho nepracovala, musím si zopakovat tu terminologii. Pokud jde o citlivost kůže, před 15 lety jsme si byli jistí, že už nebudou potřeba um, testy na zvířatech. Mnoho z nás uh, tuto problematiku znalo. Žádné další uh, testy na zvířatech uh, v této oblasti nebyly validovány. krysy, králíci, myši a další zvířata by neměla být používána tímto způsobem. To musíme mít na paměti. Já s vámi nesouhlasím, že pokud je o ty testy na karcinogenitu a citlivost kůže, to datum 2009 není aplikovatelné a bude to po pokračovat až do roku 2013. To je první věc, kterou jsem chtěla říci. Trochu mě překvapilo nebo znervóznilo, že nám tak otevřeně říkáte, že nyní se díváte na to, co se stane, pokud nebudeme mít alternativní metody, především pro toxicitu hovoříme také o reproduktivní toxicitě. Když jsme připravovali poslední legislativu, eh, kolegové, kteří zde tehdy byli, vědí, že to je bod, eh, kde průmysl řekl, že v následujících třech a čtyřech letech eh, toto nemůžeme splnit. Takže jsme řekli, dobře, je, bude tady výjimka. Já jsem v této oblasti pracovala velmi dlouho. Eh, Jsme velice partners, eh, a aktivní, pokud je o partnerství mezi parlamentem, komisí a eh, průmyslem v této oblasti. Já nejsem připravena na to, Sabin, abychom už nyní si připravovali opatření, aby se tato lhůta prodloužila. V roce 2013 eh, byste tedy měli připravit eh, na legislativní návrh. Já vám mohu říct, že já už nechci být zpravodajkou k tomuto legislativnímu návrhu, ale v roce 2014 před evropskými volbami přijdete s něčím, co už eh, by se mělo připravovat, nebo o čem už hovoříme 20 let. Krysy, nechci tě kritizovat, ale já už jsem to, co si říkal, slyšela před 20, 15, 12, 10 lety. A je to samozřejmě pravda, je to stále moderní, je to stále pravdivé. A v parlamentu vás eh, roztrhají jenom několik měsíců před eh, volbami, pokud jde o otázky blahobytu zvířat. Budete roztrháni na krásné maličké kousky. Já bych to v té době nechtěla řešit. Já jsem vždycky pragmatická, já jsem si řádně pročetla vaši zprávu, přečetla jsem si, co jste napsala členským státům, strana 4 nebo strana 8. A pročetla jsem si všechno, co jste zde napsali, ale musím říci, že pokud jde o testy, neuvažujte o tom, že tyto testy budou eh, pokračovat, protože už měly být eh, zrušeny minulý rok a není možné legislativu interpretovat jiným způsobem. A buďte opatrní, pokud jede o tu lhůtu rok 2013, protože co se stane, Sabin, všichni to víme. A pokud je o jakoukoliv novou přísadu, není tolik nových přísad, pokud je o například novou vybělující zubní pastu nebo nový deodorant. lidé se nebudou potit nejenom 12 hodin, ale třeba týden. U takovýchto věcí není možné provádět eh, další testy na zvířatech. Bude ehm, muset být nutné eh, přijít s alternativní metodou, nebo nebude možné takovýto produkt uvést na trh. A já si myslím, že něco takového bude mít velký dopad protože v minulosti už bylo eh, v oblasti kosmetiky testováno téměř všechno. A já vás varuji, pokud byste chtěla se dotknout tohoto, této časové lhuty. Ať už to bude březen nebo květen, ale jde o to, aby to byl rok 2013. Já už jsem si, já už nyní dostávám dopisy, možná kolegové také. Mohu říci kolegům, kteří nejsou tak dlouho v parlamentu jako já, že první legislativa byla problematická a já jsem dostala více než 24 tisíc dopisů do své schránky doma a rok 2013 bude před evropskými volbami. Já si myslím, že eh, bychom zde neměli řešit takovouto eh, věc. Průmysl souhlasil eh, s touto časovou lhutou, řekl, je to od vás štědré, že nám dáváte tyto roky navíc, pokud je o karcinogenitu a toxicitu. A tak by to mělo zůstat. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, Oreste Rossi. Sí, grazie, io... Děkuji. Jménem skupiny, se kterou naprosto souhlasím, eh, souhlasíme s komentáři zpravodajky. Neměli bychom upustit do tohoto úkolu, protože podle mě můžeme najít eh, kvalifikovanou většinu, dosáhnout kvalifikovanou většinu, která bude respektovat tyto časové lhůty. Ehm, pokud je otázku vědeckých experimentů na zvířatech, ehm, jednak jsou kosmetické přísady, a tam naprosto souhlasím, že ehm, je zapotřebí respektovat ty sjednané údaje, ale jiná otázka se týká lidí, kde je naprosto nutné provádět Souhlasím také se zpravodajkou o skutečnosti, že jestliže zaujmeme nějaké postoje, které budou měnit již dosažené dohody, tak riskujeme, že vzbudíme nelibost, tak jak se to stalo téměř všem kolegům v případě normy, která byla schválena v parlamentu nedávno, kdy dostali tisíce, tisíce mailů. A v ten okamžik jsme právě hovořili o lidském zdraví tomto případě hovoříme o kosmetických přípravcích. To nejsou tedy eh, zásadní produkty pro záchranu lidských životů. A proto si myslím, že tyto časové lhůty, jak řekla zpravodajka, eh, jsou eh, nezměnitelné. Děkuji, Filip Žila. Děkuji, paní předsedkyně. V této fázi debaty jsou dvě priority, na které bychom neměli zapomínat. Za prvé, a to je priorita pro všechny, je, že musíme zajistit bezpečnost spotřebitele především. A nesmíme se ocitnout jednoho dne v situaci, kdy protože alternativní metoda byla vnucena, přičemž nebyla dokonale zvládnuta, a produkt, který byl uveden na trh, se mohl stát nebezpečným alternativní metody se vyvíjejí, ale víme, že dnes ještě všechny vyvnuty nejsou. A je asi obtížné říci, ano, budeme dodržovat hůtu, protože jsme řekli, že to dodržíme, pokud v praxi alternativní metody nejsou připraveny. Nevidím tu nikoho, kdo by předstoupil před spotřebitel a řekl, pojďte se, máme jednu metodu, která je trošku horší, ale pokusíme se ji použít, protože na prvním místě zdraví spotřebitele, to je zásadní. A tvrdit za každou cenu, že pokusy na zvířatech in vivo nebo in vitro nejsou reprezentativní pro to, co probíhá u člověka, je pravda i nepravda. Víme, že to platí pro různé druhy, platí to pro kosmetické přípravky, pro lékařské přípravky, pro léčiva. Ale laboratorní pokusy nám mohou se co nejvíce přiblížit realitě u člověka. A, a víme, že u kosmetických přípravků máme tedy možnosti používat eh, lidskou kůži, která byla rekonstruována a zatím to není zcela zvládnuto ale netvrďme společně, dodržíme lhůtu, protože jsme se k tomu zavázali za cenu horší míry bezpečnosti pro spotřebitele. Omlouvám se za to, že to říkám, ale pokud to tady nikdo neřekne, to musíme připomenout. Kosmetický průmysl je evropským průmyslem, který vzkvétá. A nemůžeme popírat, že je zdrojem bohatství pro Unii. A neměli bychom na základě tvrdých pravidel, která si stanovíme, bychom zatížili tento průmysl něčím, čím by nebyl zatížen průmysl mimo Evropu. Dnes máme čelné podniky v Evropě v oblasti kosmetických přípravků a neměli bychom zvýhodňovat neevropské výrobce oblasti kosmetických přípravků. Je to složité téma, nevím přesně, kde je pravda, ale než eh, začneme vyskakovat na židlích a tvrdit 2013, 2013, 2013, tak myslím, že bychom měli pamatovat také těchto skutečností ochrana spotřebitele především a produkce evropského průmyslu. Nemělo bychom ji, neměli bychom ji zatěžovat na úkor tohoto průmyslu a ve prospěch neevropských výrobců. Paní Rod Berendt. Děkuji, pane předsedkyně, že jste mi eh, dala eh, možnost odpovědět. Jenom pár eh, údajů pro kolegy, které se zamývají, ještě možná chtějí zabývat tímto tématem. Takže za prvé, hovoříme o lhůtě. To se týká externího eh, zákonodárství. Je tak závazná, jako například ve Francii i u důchodové reformy. Je to tedy zákon. Má charakter zákona a je to závazné. Kdo to chce změnit, může se o to pokusit, ale ehm, potřebuje k tomu absolutní většinu v Evropském parlamentu. To je tedy za prvé. A kromě toho jsme si to neusnadnili u těchto zákonů, u dvou legislativních postupů, kde se eh, subjekty účastnili také na tom kosmetickém průmyslu, dokonce ve Francii. A ten počet hovorů s L'Orealem, které jsem vedla, to už se nespomenu, kolik jich bylo, bylo jich opravdu hodně. A e, L'Oreal, jako i ostatní e, společnosti, mm, to vidí velmi střízlivě. Je to zcela legitimní vzhledem k problémům, které mají, jestliže e, některé testy nemohou provést. Otázkou je, zda existují alternativy, jiné in vitro metody, nebo zda ta účinná látka nemůže být použita, nebo některý produkt se potom nedostane na trh. To je politická otázka, o které musíme rozhodnout. A každý z nás eh, může to doporučit a zajímalo by mě, jak to řeknete vy svým voličům ve Francii. Zajímalo by mě, jak by reagovali. Já jsem byla zvolena v Německu, ve Francii a mohu vám zaručit, že tu odpověď znám. Vím, co by vám voliči řekli. Pokud jde o e, otázku, jaký je užitek, komu, pro koho to je prospěšné, samozřejmě je to prospěšné pro e, uživatele. Já jsem 21 let e, členem tohoto parlamentu a nikdo mi nemusí vysvětlovat, jak je to důležité. Spotřebitelé v dnešní době nejsou více nebo méně chrání, Ale můžeme spotřebitele nechat rozhodnout můžeme na produkt napsat, stejně jako to je u cigaret, zubní pasta, deodorant, hrtěnka, holící pěna, testováno na, život, na zvířatech. A uvidíme, jak se spotřebitelé rozhodnou. Eh, můžeme hádat, jak to bude vypadat, a já vám můžu říci, jak to bude eh, ve tří čtvrtinách zemí oni ten produkt nekoupí. Koupí si jiný produkt, protože mají například u zubních past na výběr stovku past. A jestliže tam na třech bude testován na zvířatech, tak koupí nějakou jinou nebo jiný parfém. Možná, že ne 100% lidí, ale myslím, že tak 80%. Máme zde evropský průmysl a mimo evropský průmysl. Před 18 lety jsem hovořila s CTFA, což je americká zastřešující organizace. A e, zákonodárství, které máme a vytváříme my zde, tak e, samozřejmě to má vliv i mimo Unii. Platí to i pro Estée Lauder a další značky, tedy neevropské značky. A tyto značky to pochopily. A když si dnes vezmete nějaký kosmetický výrobek, tak u všech je to produktů, které mají další životnost než 28 měsíců. Tam ta životnost musí být uvedena. Na kosmetických výrobcích musí být uvedeno, pokud je nemají dlouhou trvanlivost, tak tam musí být uvedeno datum spotřeby do. Pokud ta e, e, doba spotřeby je delší než 18, 28 až 30 měsíců, tak e, to musí být otevřená nádoba, kde je uvedeno určité číslo 6, 9, 12 a tam je uvedeno, jak, jaká je trvanlivost tohoto produktu po té, co ji otevřete. Touto otázkou se americký průmysl určitě eh, eh, zabýval a vedl se mnou spory více než jeden rok, protože věděli, že to, o čem rozhodneme my zde, tak to má vliv také na ně. A my, to, co my rozhodneme, tak to je průmyslová politika. Je to tak v životním prostředí, je to tak v potravinářském odvětví i ve všech ostatních oblastech. Nicméně já jsem přesvědčená, že se musíme držet určitých eh, zásad, jinak nemůžeme vytvářet eh, legislativní předpisy. Platí to pro Berlín, pro Francii i pro jiné eh, země. Pokud budeme něco dělat jako dobrovolné, tak to nefunguje. Eh, toto je eh, sedmá, zem, sedmá změna kosmetické směrnice, je platná, je závazná a ne pro mě jako pro právničku, ale jako pro eh, poslankyni, to je určité krédo. Ať už parlament rozhodne jakkoliv. A je tam určitá lhuta a musíme dodržet. To je legislativní předpis. Pokud chceme tuto lhutu změnit, tak ji změňme. Vy jste to navrhla, aby jsme přišli s novým návrhem a ten musí projít dvěma čteními a můžu vám všem popřát hodně štěstí. Já jsem to již absolvovala a po třetí, krátce před volbami do parlamentu, já vám radím, nedělejte to. Pokusme se najít eh, změnu, která by nešla, nebo řešení, které by nebylo legislativní změnou. Paní Sulie, a velmi stručně pan Živá a pak komise. Ano, paní předsedkyně, ano. Diskuse jasně ukazuje, že jsme rozděleni mezi ochranou spotřebitele a připojí se k kolegu Živenovi a ochranou zvířat. Buďme opatrní, abychom nedelokalizovali, nepřesunuli pokusy na zvířatech do zemí, kde pohoda zvířat a ochrana zvířat se těší menší úctě. Nebude to jednoduché a já dobře rozumím oběma stranám sporu. Pan Živa? Chci odpovědět kolegyni. Je to složité téma a já ho chci uchopit zcela pragmaticky a neideologicky. Vy jste připomněla, že jste poslankyní a právničkou. Já jsem lékař a poslanec. A možná se na to dívám méně jako právník. A přirozeně se více zajímám, a ne, že byste se nezajímala, ale zajímám se více o lékařské a vědecké aspekty těchto pokusů. To, co říkám, je jednoduché. Nemusíte nám nic vyprávět. Pokud ve chvíli, kdy budeme rozhodovat v roce 2013, pokud je to rok 2013, že alter, alternativní pokusy nejsou připraveny, tak nejsou připraveny. Je k ničemu říkat, musí to být, musí to být, prostě to bude přesunuto jinam. Tak jak řekla paní Sulie, a evropský průmysl bude poškozen. Pohybujeme se v neideálním světě. Já bych si přál, aby všechny pokusy byly nahrazeny, ale pokud to, pokud to nebude, tak prostě to musíme vědět. Pan Berlato. Ano, já bych vyzval své kolegy k tomu, aby byli konzistentní, aby si uvědomili to, jaké by mohly mít, tato, jaké by mohly mít tyto rozhodnutí dopady. Bylo již řečeno, že uplatnění zákazu v tom časté časové hloutě, tak by eh, vedlo k přesunu eh, pokusu do jiných zemí, to znamená mimo EU, pokusu na zvířatech. Abychom byli konzistentní, tak já jsem přesvědčen o nutnosti eh, zaručit především a zajistit především zdraví lidí, občanů EU. Nicméně musíme vycházet z předpokladu, že musíme najít také o, dát odpovědět na tuto rostoucí citlivost, která se týká práva zvířat. Musíme být tedy konzistentní ve svých tvrzeních a musíme tudíž zachovat tento zákaz pokusů, který se týká kosmetických přípravků. Také kosmetické přípravky mohou totiž Eh, způsobit závažné poškození zdraví a mohou být také karcinogenní. To si musíme všichni uvědomit. Kromě toho můžeme říct výborně, abychom odpověděli na tuto rostoucí citlivost eh, vůči a ohled vůči zvířatům, tak musíme nejenom zakázat pokusy na zvířatech v Evropě, ale měli bychom eh, zakázat také využívání a prodej a dovoz produktů, které pocházejí eh, z pokusu na zvířatech v jiných průmyslových odvětvích v Evropě. A to by byla konzistentnost. Eh, protože nemá smysl zavázat, svázat ruce experimentům v Evropě a přitom povolit eh, využívání produktům, které pocházejí z jiných částí světa. Ze zemí, Eh, kde se provádí pokusy na zvířatech. To je tedy první úvaha. A za druhé, vidíte, že jsme nuceni konkurovat, konkrétně naše podniky jsou nuceny konkurovat, a nehovořím jenom o kosmetických přípravcích, eh, musí tedy konkurovat na celosvětovém trhu. A naši producenti eh, soutěží s výrobci, které, kteří nemají stejná pravidla jako my v Evropě. Ehm, nemají, nerespektují stejná práva zaměstnanců, ani pokud jde o ekologická pravidla a ochranu životního prostředí. A tyto firmy eh, dovážejí své eh, výrobky v rámci nespravedlivě nekalé soutěže. A tímto způsobem mnoho firm zanikne, anebo se dostávají do problémů. Chceme-li tedy hájit práva zvířat, tak ale musíme být konzistentní a nemůžeme se omezit na pouhý zákaz pokusů na zvířatech v Evropě. A měli bychom zakázat v Evropě také prodej a obchod s těmito produkty, které přicházejí z jiných států světa. A to za velice konkurenceschopné ceny. Mělo by být provedeno příslušné posouzení této situace nejsem znepokojen vůbec těmi maily, které bych mohl dostat. Je to důležitý legislativní předpis, který se týká ochrany zvířat, které jsou používány k vědeckým účelům. A některé organizované subjekty Eh, hovořili o vivisekci, což eh, je, ne, není pravda. Dostali jsme to do svých e-mailových schránek a byly to tisíce e-mailů eh, ze strany několika málo organizovaných subjektů. A vypadá to, že jich jsou miliony, kteří vyhrožovali smrtí nám a našim rodinným příslušníkům, což je naprosto nepřijatelné. A chtěli, abychom se rozhodovali na základě emocí, nikoli v objektivně. A myslím si, že je důležité, abychom eh, se zabývali touto věcí vážně a upřímně a dali přednost ochraně zdraví osob. A musíme brát ohled na nutnost odpovědět na tu rostoucí citlivost a ohled vůči eh, živočichům a jejich ochraně. Chris Davis et ensuite nous. Chris Davis a pak už to ukončíme. Mnohokrát děkuji, že ještě mohu promluvit. Myslím, že někteří poslanci pozorně poslouchali. Zástupce komice řekla, že je naprostý zákaz na uvádění na trh kosmetických přípravků, které bude takovýto zákaz, pokud ehm, tyto přípravky byly testovány na zvířatech. Ať už byly testovány kdekoliv ve světě, to je zcela zásadní v roce 1997 98 kdy byla zvolená nová liberistická vláda eh, ve Velké Británii. Jednou z prvních věcí, které udělala, je, že zavedla eh, zákaz eh, v Británii na používání testů na zvířatech pro kosmetické přípravky. A takže teď to zavedeme ve Francii, to je opravdu velká věc. A já si myslím, že pokud to máme dělat efektivně, potom je potřeba to udělat na evropské úrovni. Postupně. Máme časovou lhůtu a má být zaveden naprostý zákaz testů na zvířatech pro kosmetické přípravky. A někteří asi nevíte, že někteří výrobci kosmetických přípravků eh, byli naprosto hrubí a naprosto nevěděli o tom, co si o tom myslí veřejnost o této otázce. Došlo během posledních deseti let k obrovské proměně. Někteří eh, ze starších lidí už asi v této oblasti nejsou, ale myslím si, že eh, daný sektor je mnohem pozitivnější, spolupracuje s komisí, s nevládními organizacemi, s vědci a s dalšími. Někteří jednotlivci pomohli eh, tomu, aby k této proměně, k této transformaci došlo. A v důsledku toho rozvoj alternativních metod byl posílen. Já si nejsem jistý, jak daleko jsme, pokud je o validaci těchto metod, ale vědci od té doby, co jsme zavedli tuto legislativu, postupují mnohem rychleji než dříve. Ale byli jsme varováni již dříve, že u některých testů bude těžké nalézt alternativní metody, kde se nebudou využívat zvířata. A komise nás varuje, že e, ta lhůta se nyní přibližuje. A já, podobně jako Dagmar Rod Berend, poukazujeme na to, že stále chceme dodržet to, že po roce 2013 už nebudou moci na um, trhu být uváděny výrobky, které budou využívat uh, testů na zvířatech. Alternativa je, že povolíme takovéto produkty, ale ve Eh, ale na produktu bude muset být eh, velký nápis poukazující na to, že produkt byl testován na zvířátech. To je určitá alternativa. Eh, možná by si to výrobci rozmysleli a spotřebitelé tak budou mít odpovídající volbu. V následujících letech, myslím, budeme řešit podobné věci, jako jsme řešili před několika lety. Ale v současné době máme dobrou legislativu, stále máme podněty pro rozvoj alternativních metod. A já bych chtěl vědět od komise, jak pravděpodobné je v blízké budoucnosti, že eh, tyto alternativní metody budou validovány nebo že se eh, věci přiblíží k tomu, že by tyto alternativní metody mohly být eh, validovány. A že splní odpovídající požadavky. Děkuji. Navrhuji, abychom to ukončili. Paní Og je tady. Paní Dogroni, prosím, odpovězte stručně a ukončíme toto téma. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče nejdříve technické zprávy, o které byla řeč a kde by měla být zmapována situace, pokud je o alternativní metody oproti tedy zákazu v roce 2013. Ta technická zpráva by měla předvést co nejneutrálnější a nejobjektivnější pohled na skutečnost. A proto jsme pověřili odborníky, kteří přicházejí z jednotlivých vlád, ekvamu, z vědeckého výboru, ze skupiny na ochranu zvířat, aby vypracovali tento návrh zprávy, která je otevřená veřejné konzultaci, není zpráva dokončena a vezmeme v úvahu komentáře, které zaznějí. A tato zpráva bude dokončena do konce tohoto roku. Jaké jsou předběžné výsledky zprávy? Ve skutečnosti, kdybychom měli použít harmonogram u pokusu, kde budou alternativní metody připraveny co nejrychleji, vidíme, že je to zejména u Eh, citlivosti kůže, kde v roce 2019 bychom mohli mít metody nahrazující pokusy na zvířatech. Dále eh, toxičnost, kde experti odhadli ten čas na 5 až 7 let, eh, reprodukční toxičnost, kde to bude vyžadovat víc než 10 let a konečně toxičnost u opakovaných dávek a karcinogenita, kde odborníci zatím nemohli poskytnout eh, odhad. To je výsledek vědecký, který jsme získali, když jsme dali dohromady všechny odborníky a tento výsledek bude ještě upřesněn na základě připomínek z konzultace a, tato, a tuto zprávu vám předložíme až bude dokončena. Pokud je o právní stav, jak už jsme řekli, není možné uvažovat o pokusech na zvířatech eh, z kosmetických eh, důvodů. To je zakázáno od roku 2004 a úplně zakázáno od roku 2009. Takže není možné něco takového provádět ve společenství Nyní otázkou je, zda bude možné uvádět na trh ve společenství výrobky, které by byly zkoušeny mimo společenství na zvířatech. A u velké většiny test pokusů je to již zakázáno a zbývají tedy ty tři pokusy, které jsou uvedeny ve směrnici do roku 2013, kde je to ještě možné. A aspekty uvádění na trh zde tedy směrnice umožňuje a uvádí, že pokud v roce 2011 se zjistí, že neexistují alternativní metody, komise může předložit návrh. A tento návrh by samozřejmě musel být v rámci spolurozhodování schválen. Tedy pokud bychom měli pokud bychom měli předložit návrh, aby by to muselo být v roce 2011, aby byl schválen v rámci spolurozhodování do roku 2013. V současnosti jsme zatím nerozhodli v tomto směru a my vlastně připravujeme analýzu dopadu, která vezme v úvahu všechny aspekty tohoto problému. To je eh, pohodu zvířat, počet zvířat, kterých se to týká, ale také motivaci pro hledání alternativ plynoucí z legislativy, postavení spotřebitelů a tady samozřejmě hovoříme o vývoji nových výrobků, ale také o stávajících výrobcích, protože víme, že u některých látek, které jsou povoleny v kosmetických přípravcích, máme pochybnosti, protože se vědecká situace vyvíje, třeba je znovu testovat. To se týká eh, barev na vlasy. Tam jsme vlastně všechny barvy na vlasy znovu zkoušeli, protože jsme měli pochybnosti o jejich neškodnosti. Další dopady na technologický vývoj a na schopnost inovace u kosmetického průmyslu, dopady na malé a střední podniky, dopady na zaměstnanost a také dopady na obchod, protože, jak už jsme uvedli, tato situace ovlivňuje naše postavení na mezinárodní scéně. Naším cílem při hodnocení těchto dopadů je skutečně získat podrobnou informaci o dopadu našeho rozhodnutí, ať je bude jakékoliv. Ale musíme se seznámit s důsledky, abychom je mohli nést a vysvětlit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní s prorokem a věřím, že o tom budeme v následujícím roce ještě hovořit. A nyní tedy bychom měli přejít k předcházejícímu bodu, k bodu 8. Zpráva o tom, zda je účelné a možné předložit legislativní návrh, který úřadu EFSA umožní vybírat poplatky. Nejdříve dám slovo panu Bernardu Van Getemu, zástupci ředitele Dege Sanko. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že vám stručně mohu představit zprávu, kterou přijala komise minulý měsíc, pokud jde o poplatky vybírané EFSou. Myslím si, že je pro nás velmi důležité, abychom eh, znali názory poslanců parlamentu. EFSA je velice důležitým orgánem pro nás všechny, především pro vás, a z tohoto důvodu je podstatná tato zpráva. Musím přiznat, že jsme měli tu zprávu představit už před asi pěti lety, ale nemohli jsme to udělat. Potřebovali jsme čas na to, aby EFSA rozjela svoji práci a abychom mohli eh, zhodnotit veškeré aktivity EFSI. Od vytvoření EFSI získala EFSA další zdroje, a stejně tak jako e, další kompetence. A potřebovali jsme více času na to, abychom zhodnotili přesně, jak by mohly fungovat poplatky pro EFSU. Samozřejmě e, narůstá počet žádostí v důsledku nové legislativy týkající se EFSI a, skuteč, a zkušenost nám rovněž ukázala, že složky, které připravují žadatelé, nejsou vždy úplně dobré. EFSA eh, prošla fází stabilizace. Abych eh, to eh, představil. 31 rozpočtu v EFSI nyní se soustředí na řešení eh, žádostí. Před eh, třema lety to bylo 50 Je dobré, aby existoval systém poplatků vybíraný EFSOU? To je otázka. Provedli jsme konzultace nejenom s EFSOU, ale také s členskými státy a zainteresovanými stranami, abychom zjistili, jak by to mohlo fungovat. Hlavním závěrem zprávy, já se budu snažit být stručný, protože a budeme mít víc času o tom diskutovat. Zjistilo se, že by bylo velice složité zavést systém poplatků v oblasti eh, potravinářské legislativy EU. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dále a provést hodnocení dopadu. V naší zprávě jsme ale už zdůraznili čtyři možnosti, které by mohly být východiskem pro zamýšlení. Za prvé, paušální poplatek pro eh, všechny eh, eh, žádosti. Druhá možnost je Jiný, jiná možnost poplatku. Dále třetí možnost by byly poplatku, poplatky s ohledem na látku. A to by se stahovalo na případy, kdy už eh, má někdo povolení na určitý výrobek a čtvrtá možnost by byla status quo, to znamená, že bychom nezavedli žádný poplatek. To jsou jenom čtyři možnosti, které vyplynuly z konzultace se zainteresovanými stranami, ale existují různé další alternativy, které by se mohly rozvinout během naší další práce a během provádění hodnocení dopadu. Jak jsem řekl, možnost odstupňovaného poplatku pro žadatele by měla být dále uvážena. Víte, jak složitá je oblast potravinářského průmyslu a žádosti jsou velice rozmanité. Zmíním jenom příklad. Máme geneticky modifikované organismy, Všichni z vás tento systém znáte, ale máme eh, celá, celou řadu dalších žádostí, jako například přísady do eh, krmiv či přídavné látky do potravin. Systém v potravinářském průmyslu je eh, odlišný od oblasti léčivých přípravků, protože EMEA má jasný eh, postup povolování. Další otázka, kterou je třeba zdůraznit, je rozpočet. Měli bychom samozřejmě zvážit to, že rozpočet FC je v současné době stabilní a změny by vedly k nestabilitě v rozpočtu. To musíme mít na paměti ve chvíli, kdy budeme diskutovat o jednotlivých možnostech. A pravděpodobně e, to ještě zdůrazňujeme během hodnocení dopadů. Existují různé možnosti, různé názory. A bude těžké jasně definovat a jasně zhodnotit poplatky pro specifická povolení, pro specifické žálosti kvůli různým aspektům potravinářského krmiva. Samozřejmě si chceme vyslechnout vaše názory, chceme si vyslechnout názory nejrůznějších zainteresovaných stran a chceme se zamyslet nad tím, jak je v budoucnosti eh, možné provést detailnější hodnocení dopadu a poté navrhnout legislativu. Děkuji. Děkuji, zahájím rozpravu, ale máme ještě čtyři témata do konce našeho jednání. Navrhuji, abychom věnovali každému tématu 20 minut, takže každé vystoupení tak dvě minuty. Paní Rodberen, vy jste požádala o slovo. Děkuji, já považuji tu zprávu za dobrou. Jsem, byla jsem vždy skeptická, pokud je o poplatky pro EFSU. Eh, jsou k tomu mnohé důvody. Já jsem si to pozorně přečetla, zejména otázku nezávislosti a poplatků. A souhlasím s komisí. Souhlasím s tím, co tam komise napsala. Podle mě to je výborná práce. EFSA přesto má před sebou ještě určitou cestu. Je tam prostor pro, eh, pokud je o jasný důkaz toho, že jsou ve všech otázkách skutečně nezávislí a že vědí, že ten princip prevence je účinný a důležitý. My to víme. Eh, na posledním setkání bordu jsme si to uvědomili. A možná bychom se měli postarat také o to, aby EFSA eh, byla trochu více informována o politické realitě. Nemyslím tím mm, nutně management, ale také eh, předsedající v jednotlivých výborech. A ta špatná pověst, ta nespokojenost s výsledky úřadu EFSA a častá kritika buď eh, v tiskových prohlášeních, nebo pokud o výsledky, tak to mě vždy vedlo k tomu, že jsem si říkala, ne, já už se vůbec nechci zabývat jinou formou poplatků. Nicméně vidím, že existují možnosti. To, co komise předložila, je dobré. Já souhlasím s těmi závěry a schrnutím na straně 13. A souhlasím také, co eh, jste řekli o seznamu, eh, kde si můžete zvážit poplatky, to je dobrý nápad. Je dobrý nápad také to posouzení dopadu. Pokud jde o ty různé možnosti, tam se domnívám, že pokud eh, bychom o tom měli uvažovat, tak ta nejrozumější možnost by, byla číslo, by bylo číslo 3. A počkám na to, jak eh, bude vypadat posouzení dopadu, které provede komise. Máte slovo. Vielen Dank, eh, vielen Dank Děkuji Eh, že jste čekali tak dlouho na tento bod pořadu jednání, ale já jsem neseděla na gauče, neflákala jsem se v úzovkách, ale eh, zabývala jsem se rozpočtovými otázkami a to celou dobu od rána, dokonce ještě nyní. A proto bych chtěla ještě jednou poukázat na to, že všechny poplatky, které my pro jakoukoliv agenturu můžeme získat, tak mají eh, dopad na stabilitu, podpoří stabilitu. Určitě nedojde k rozpočtové nestabilitě. Když se podíváme, jak rada v různých otázkách eh, přistupuje k agenturám, tak se nejsem jistá, že parlament eh, vždy může zachovat ty zásady a že může zaručit stabilitu decentralizovaných agentur. A proto bych byla raději, kdybychom dosáhli to, co máme samozřejmě v případě EKA nebo jiných agentur, tam, kde služby pro podniky, jak malé, tak velké, eh, propíhají a jsou poskytovány. A že tam je nutné platit poplatky. A proto i toto sdělení tuto zprávu eh, považuji za správnou a to, co bylo řečeno, to mohu pouze podepsat. A také si myslím, že to, co komise eh, rozděluje, kde mm, jedně, někdy se dívá o veřejný zájem a posouzení naší odpovědnosti, tak to znamená, že evropský daňový poplatek a evropský rozpočet tady musí eh, nastoupit. Ale všechno ostatní, co se týká podniků, tak tam se domnívám, že systém poplatků je adekvátní. Já pouze doufám, že komise nyní eh, znovu nebude potřebovat dalších pět let, aby provedla toto posouzení dopadu. A doufám, že eh, nebudeme muset v dalším rozpočtovém řízení zase vytvořit rezervu, aby jsme získali toto vypracování posouzení dopadů. A doufám, že komise slyšela, o čem jsme hovořili a že bezprostředně po tomto slyšení a zadá vypracování posouzení dopadů. Děkuji, paní Hauk. Někdo další žádá o slovo? Takže předám opět slovo komisi, ale Chtěla bych za sebe připojit poznámku, která zapadá do vyjádření Dagmar roth Snažíme se stabilizovat rozpočet agentury, to je nesmírně logické, ale musíme také vědět, že tento návrh přichází ve velmi obtížné fázi, kdy celá řada otázek vyvstává o dobrém fungování EFSI a to, že je požadován poplatek a že jsou určité služby vlastně k tíži EFSI, že by to byla další příležitost pro spochybňování vydaných stanovisek. Takže je třeba, abychom byli velmi obezřetní v tomto směru. To jsem chtěla říci. Chcete, vážný pane, zodpovědět na tyto otázky ze strany kolegů? Ano, děkuji. V souvislosti s hodnocením dopadu je třeba říci, že když je to dlouhý návrh, tak by to mělo trvat asi rok, než to projde všemi zúčastnými subjekty. A ještě chtěl bych jednou zdůraznit, jak by bylo těžké stanovit poplatek za jednotlivé produkty které EFSA hodnotí. Když se podíváte na přidatné látky GMO i běžné látky, které jsou používány jako suroviny pro potraviny. A pokud se podíváme na zdravotní tvrzení, tak skutečně je tu velmi pestrá škála posudků požadovaných po EFSE. A bylo by velmi obtížné a také velmi různorodé a bylo by velmi obtížné pro nás stanovit eh, poplatek. My se o to pokusíme v hodnocení dopadu zvážit dopady a obrátíme se na vás s podrobnější zprávou asi v příštím roce, která bude schválena spolu s hodnocením dopadu. Děkuji. Děkuji, pane Van Getene, za tato upřesnění. A nyní přejdeme k bodu 10 pořadu jednání. Úřední kontroly bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin v členských státech. A nejdříve dám slovo panu Pudle, řediteli který předkládá zpráv na toto téma. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že máme možnost eh, představit tuto zprávu. Bude to pokorný projev, protože je to první zpráva, kterou předkládáme v této oblasti, jak po nás vyžaduje nařízení 882 z roku 2004 o, o úředních kontrolách provádění členskými státy, takže je to první zpráva kde si přejeme být velmi skromní. Vy jste to již zmínila, tato zpráva je rozdělena na tři části. Předkládá nejdříve shrnutí kontrol, zkoušek, laboratorních pokusů prováděných v členských státech. Dále v druhé části tato zpráva představuje kontroly kolegů DG Sanko z veterinárního a fitosanitárního úřadu prováděné v třetích zemích a také předkládá informace z jiných zdrojů, které pramení ze zpráv eh, z zemědělského a potravinářského sektoru. A to, co Nazbíráme v, v stálém výboru pro potravinářský řetězec a také, co schromážíme na základě eh, v systému včasného varování. Tato zpráva ve svých přílohách uvádí výsledky 12 tematických zpráv, které jsou každoročně předkládány komisí. Jsou to velmi podrobné zprávy o testech BSE, o zónozách, o e, reziduích pesticidů a v této zprávě, která chce být schnutím kontrolních zpráv z členských států, bychom si přáli předložit, a to je naše přání, zhrnutí poměrně stručné všech kontrol provedených v členských státech v potravinářském řetězci počínaje krmivy, pohoda zvířat, zdraví zvířat a kontrola bezpečnosti potravinového řetězce. Bohužel informace, které nám poskytují členské státy skrze výroční zprávy, které nám předávají, jsou zatím obtížně slučitelné. Musíme provádět v souvislosti s prací Eurostatu. Musíme také úzce spolupracovat s Eurostatem, s členskými státy, abychom mohli vytvořit systémy elektronického reportingu, které by byly snadno slučitelné, aby bylo možné srovnávat srovnatelné. A v současnosti máme v jednom košíku brambory a mrkve a těžko se to sčítá. A z tohoto důvodu se vracím k úvodu. Tato zpráva je nesmírně skromná. Chceme to upřímně za to zdokonalit. Je tu velké bohatství zajímavých informací pro všechny zúčastněné subjekty. Pro vás na prvním místě, pro příslušný potravinářský obor, pro spotřebitele, protože je důležité ukázat celému světu, nakolik náš potravinářský řetězec je v Evropě kontrolovaný. Například málo lidí ví, že členské státy provádějí asi 8 milionů zkoušek eh, pro nemocčených kráv ročně. Máme 4 miliony pokusů týkajících se reziduí pesticidů v Evropě. 600 tisíc eh, bakteriologických kontrolů potravin a chceme tyto informace synteticky zapracovat do zprávy v budoucím roce. Zahájili jsme tyto práce. Tato práce bude pomalá, protože se musíme dohodnout eh, se, se všemi národními úřady v členských státech, vytvořit systémy eh, databází, členské státy musí tyto kontroly provádět a potom je musíme synteticky uvést ve výroční zprávě. Takže to bude trvat několik let, než se tato zpráva stane skvělou zprávou a budeme pišni na to, že ji tady můžeme předvést. Bude to trvat déle a to je důvod, proč jsme si vědomi toho, že tato zpráva není dokonalá, že je možné tuto zprávu kritizovat, že je možné ji zdokonalit a my na tom pracujeme. Snažím se dodržet krátkou dobu, kterou máte. Máte ještě několik minut, pokud se vám to zdá nezbytné. My jsme ušetřili čas v minulém případě, takže pane Pudle, máte ještě několik chvil. Děkuji vám. Zprávy členských států pro nás jsou významným zdrojem informací a souvisí to také s inspekčními zprávami našeho veterinárního a potravinářského úřadu. Během cest do třetích zemí zveřejňujeme na internetových eh, stránkách DG Sanko naše informace. Každý se s ním může seznámit, aby věděl, jaká je situace v konkrétní zemi. A nechceme zde poukazovat na konkrétní členský stát, nechceme zde říkat, kdo je nejlepší a kdo je nejhorší, kdo se má zlepšit. To není cílem této zprávy. To je předmětem individuálních zpráv pro jednotlivé členské státy a každý si tam najde, co si přeje. Na druhé straně v této zprávě chceme zdůraznit, a to je jisté, že některé členské státy se musí zlepšit a je řada cest, jak zlepšit situaci v členských státech hlediska potravinového řetězce. Je třeba začít metodami, které jsou měkké, tlak, dopisy, výzvy, jednání vůči členským státům. Potom máme jako druhou úroveň postupy určitých eh, bezpečnostních ustanovení, kde můžeme uložit specifické kontrolní podmínky u, konkru- u konkrétních produktů. A konečně jako nejefektivnější opatření a právně nejdůraznější máme postupy související s porušením smlouvy. A nebudeme váhat s těmito postupy. Dnes máme asi 90 řízení o porušení 65 týkajících se nedostatečné transpozice v národním právu komunitárních ustanovení a 24 u zásadních porušení komunitární legislativy, která mohou ohrozit zdraví rostlin, zvířat, pohodu zvířat, případně bezpečnost potravin. Takže využíváme tyto jednotlivé prvky pro přesvědčování s důrazem, s přesvědčením. Domníváme se, že všechny členské státy, ať jsou jakékoliv, a, a víte, že některé stále zaostávají a nechci tady na někoho poukazovat. Chceme zajistit, aby ti, kteří zaostávají, se zlepšovali a dosáhli uspokojivé úrovně bezpečnosti celého potravinového řetězce. Chtěl bych také vyzdvihnout, že náš úřad potravinový potravinářský a veterinární provádí asi 250 kontrol v členských státech a třetích zemích, jak víte. Asi polovina z nich je určena na výrobky dovážené z třetích zemí s velkým podílem návštěv v těchto zemích, ale také kontrol dováženého zboží na hraničních přechodech. Takže to jsou kontroly v členských státech, ale týká se to dovozu zvířat či rostlin z třetích zemí. Takže se domníváme, že asi 50 kontrol přímo souvisí s členskými státy a 50 kontrol s třetími zeměmi. Obecně vzato. A u třetích zemí máte také přístup k těmto výsledkům. Tolik velmi stručně, paní předsedkyně, úvod této zprávy. Děkuji vám mnohokrát. Dám slovo paní Rodberend. Děkuji, paní předsedkyně. Včera, když jsem cestovala do Bruselu, jsem nevěděla, že dnes odpoledne bude odpoledne Dagmara Rothberend. Když jsem se podívala na pořad jednání, snažila jsem se najít všechny zprávy a trochu mě to překvapilo. I toto eh, souvisí se mojí eh, starou eh, zkušeností, s mojí starou prací, kde jsem pracovala dříve. Zástupce komise byl velice diplomatický, jak už to tak bývá. A já bych chtěla být méně diplomatická. Musím přiznat, že zpráva FVO z Irska se mi eh, dostala také do rukou, podívala jsem se na ní. A já bych byla ráda, aby v této zprávě stála jasná čísla. Já nechci být uh, direktivní, ale chci vědět, jak se členské státy zachovaly, eh, kolik kontrol provedly, za jakým účelem. A také bych uh, chtěla vědět, jaké informace jste dostali od členských států. Já respektuji to, co řekl pan Pudele, že nechce na někoho ukazovat prstem, ale já si myslím, že by měl. Protože kontroly potravin jsou zásadní. My jsme k tomu vypracovali legislativu k hygienickým kontrolám potravin. Bylo to hodně práce, stanovili jsme, kolik má být kontrolorů a tak dále. Nicméně je to něco, na co, čemu členské státy tolik nevěnují pozornost. Takže já si myslím, že by bylo lepší, abychom byli tvrdší. Já bych také chtěla vědět, kde jsou nedostatky, v kterých oblastech. Já si to umím představit. Umím si představit ty regiony Evropské unie, kde existují problémy. Ehm, dokážu si také představit v čem, ale ráda bych si to někde přečetla. Tato zpráva, kterou máme před sebou, je určitě zajímavý dokument, ale nechává celou řadu otázek otevřených. A já bych byla ráda, aby tento dokument byl konkrétnější, pokud jde o čísla. Eh, kolegové, kteří nevědí tolik o eh, kontrolách eh, bezpečnosti potravin. A pro ně je to zajímavý dokument, ale já bych byla ráda, aby v tomto dokumentu bylo více detailů. Možná mi to zástupce komise může říci jaké byly zprávy členských států, kolik eh, kontrol bylo provedeno, eh, jaké členské státy nesplnily požadavky, jaké splnily požadavky jenom správně, eh, jenom částečně, které členské státy dostály svým závazkům. A no, také by mě zajímalo, jaký byl ten výsledek FEO, ale můžu se o tom pobavit se zástupcem komise také bilaterálně. Děkujeme paní Rodberend. Olsen. Paní Marit Polsen. Fru ordförande och fru Roth Berendt var ordförande eh, för TSE-komplexet och jag för förordningen om kontroll av foder och livsmedel. Pokud jde o BSE, já jsem byla paní Rodbren byla zpravodajka, já jsem zpravodajkou pro potraviny. A je zřejmé, že zpráva, která je před námi, jak řekla paní Rothberend, je velmi tenká. Ale je to možná tak, jak říká komise. Není možné srovnání. Směšují se tu hrušky a jablka. A je zásadní pro bezpečnost potravin, aby kontroly probíhaly, aby to fungovalo aby existovala skutečná záruka bezpečnosti, že kontroly probíhají všude v celé Unii na všech úrovních. Já jsem v zemědělském výboru a tam neustále hovoříme o konkurenci třetích zemích a to je zásadní v této debatě pro zemědělce, pro potravinářský průmysl aby existovala dostatečná míra bezpečnosti, která bude skutečná a zaručená. Zjednodušit eh, systém zpráv, definovat eh, otázky, které vyžadují otázky a zajistit odpovědi, to je zásadní. Ale pro mě je také velmi důležité, já jsem o tom hovořil před eh, šesti lety, aby existovalo hodnocení rizika. Já to vidím na místě v reálném světě, že hodnocení rizika je věc velmi subjektivní. V mé vlastní zemi jsme zjistili, že už není možné aby ženy pekly doma bábovky a aby je potom podávali v kostele s kávou. Ale jaké riziko z toho plyne? A když hovoříme o plánu B, tak to je dobrý nápad to zahrnout do zprávy. když jsme zahrnuli legislativu o bezpečnosti potravy 2000-2004, a tehdy vládla v Evropě panika. Možná jsme zašli příliš daleko. A je třeba se vrátit k této otázce. A otázka potravin obohacených o bílkoviny. Existuje tu nedostatek v Evropě. Je to, nebez, je to nezbytný výrobek. Nemělo by docházet v Evropě opět ke kanibalismu. Neměli bychom poskytovat potraviny obsahující bílkoviny živočišného původu. Zemena se to týká prasat a drubeže. Ale třeba si klást otázku, zda bychom měli používat tyto potraviny s bílkovinným základem. Thank you, Chairman. Paní McGuinness, děkuji paní předsedající, děkuji také komisi. Já podporuji připomínky kolegu. Já si myslím, že by nám pomohlo, když nechcete hovořit o členských státech, kdyby se aspoň řekl, kde jsou problémy, eh, u jakých potravin. Mám obavy, pokud je o kontroly. Například v Irsku jsme měli eh, případ eh, kontaminace dioxinem. To by se nemělo stát. Nestalo by se to, kdybychom měli žádné postupy. Potřebujeme hodnocení rizika a kroky. Moje otázka je, a do Eh, jaké míry je naší kontrolní systém spíše byrokratickou záležitostí než eh, řádným hodnocením problémů v oblasti hygieny, bezpečnosti a v dalších oblastech, které jsou důležité. A pokud jde o to, co říká, říkala paní Polsen o třetích zemích a kontrolách, eh, provádíme eh, stejné kontroly u potravin, které se importují ve srovnání s potraviny, které se produkují v Evropské unii. Myslím si, že by bylo dobré mít takovéto hodnocení. Eh, v každém případě bych chtěla slyšet, eh, kde jsou problémové oblasti, pokud jde o jednotlivé členské státy, když nechcete hovořit o jednotlivých členských státech. Děkujeme paní Klas. Děkuji. Téma bezpečnosti potravin je velice citlivé téma a nemůžeme ho eh, vyjádřit těmito holými čísly bez eh, komentářů. A proto se domnívám, eh, že nemůžeme pouze schromažďovat údaje, ale musí tam být také nějaký obsah a musíme ho vyhodnotit. A právě toto obsahové vyhodnocení, které jsem v podstatě předpokládala, tak k tomu bych se chtěla zeptat zástupců komise. V případě uplatnění hygienického balíčku eh, je tam nějaká flexibilita a právní jistota pro eh, orgány na místě. Na jedné straně tam flexibilita, ale eh, úřady potřebují také právní jistotu. A já vycházím tedy z toho, že, a to chci zdůraznit, že chceme k tomu říct také něco k obsahu ale otázka tedy je, jak to je s právní jistotou pro eh, místní orgány. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Kreton? Děkuji, paní předsedající. Já souhlasím s kolegy, potřebujeme detailnější informace. Eh, já bych také chtěl mít údaje týkající se dopadů kontrol. Detailní údaje. V létě v členském státě EU se objevil případ, kdy se objevily problémy s tím, že geneticky modifikovaná brambora Amadea byla pěstována jako amflor. To není jenom odpovědnost členských států, záleží také na společnostech. Mě by zajímaly, jaké jsou dopady kontrol. Nikdo další se nahlásí o slovo? Zástupce komise a předávám slovo, aby odpověděl na otázky. Já se o to pokusím, paní předsedající. abych odpověděl paní Rodberend. Především pokud jde o počet členských států a kolik členských států odpovědělo. Jeden členský stát nereagoval v roce 2000. A v roce 2008 eh, jsme dostali informace od všech, všech členských států. Zajistili jsme, aby všechny členské státy odpověděly. V roce 2007 jsme to provedli poprvé, nebylo to perfektní, jak jsem vám řekl, měli jsme v plánu situaci zlepšit. Pokud je otázku paní Polsen. Je zde jeden bod, který bych chtěl vyjasnit. koláče eh, pečené nebo bábovky pečené doma a prodávané eh, v kostele. Eh, legislativa společenství nikdy nepokrývala něco takového. Bylo to vyřazeno z působnosti legislativy na evropské úrovni, pokud je o hygienu. Není na mě, abych hodnotil, jestli je to dobré nebo špatné, že babičky a ženy v domácnosti pečou bábovky a poté je eh, prodávají v kostele nebo na charitě. Možná je pečou muži, kdo ví. Asi ne tolik mužů, ale nechci eh, zde diskriminovat na základě pohlaví, toho bych litoval. Je to otázka, která je na národní legislativě. Záměrně jsme to vyčlenili ze legislativy společenství, protože se domníváme, že národní zákonodárci eh, by měli spíše něco takového upravovat. My spíše podporujeme něco takového, protože veškeré charity a kostely potřebují pomoc. Pokud jde o bílkovin a jiných nedostatek v Evropě, nikdy nenavrhneme nic, co by vedlo k obnovení kanibalismu v Evropě. A pokud eh, jde o schvalování, můžete si být jistí, že v žádném případě eh, nechceme učinit krok zpět směrem eh, ke kanibalismu. Nyní k otázce eh, dioxinů eh, u vepřového v Irsku. Eh, probíhalo monitorování vepřového, ale zároveň došlo ke zneužití dioxinu a došlo k používání nafty kontaminované dioxinem. Díky monitorování to bylo odhaleno, pokud by monitorování neprobíhalo, celá situace by pokračovala. A irská vláda s naší pomocí byla schopna učinit velice přísná opatření. Na šest měsíců bylo vepřové staženo z trhu. A k tomu došlo právě díky kontrolám. Pokud jde o GMO a brambory Amflora, Jakmile jsme byli upozorněni, tak jsme okamžitě navázali kontakt s příslušnou firmou BASF a vyhodnotili jsme rozsah problému, aby v případě, že by povolené brambory byly kontaminovány nepovolenou odrůdou brambor, tak aby ty nepovolené brambory byly zničeny. Společnost BASF v současné době likviduje asi 200 až 250 tun brambor, tedy 200 až 250 tun brambor, zejména pěstovaných ve Švédsku. A tyto brambory budou zcela zlikvidovány a nebudou dodány průmyslu, protože víte, že tyto brambory amflora, které jsou geneticky modifikované, nejsou určeny k potravinářskému účelu, ale jsou používány ve škrobárenství pro výrobu papíru a některé vedlejší produkty jsou skrmovány jako krmivo. Tedy byli jsme na úrovni 0,01% a tyto výrobky budou zcela zlikvidovány a nevstoupí do potravinového řetězce ani do krmivového řetězce pro zvířata a na to budeme velmi pečlivě dbát v plné spolupráci se švédskými úřady, které jsou na místě. Konečně skončím. Řada z vás zmínila otázku třetích zemí. Mohu vám říci, že výrobky z třetích zemí, ať už jde o naše mise na místě do zemí odkud dovážíme rizikové produkty a my se soustředujeme spíše na rizikové potraviny, to je na živočišné výrobky, na ryby, na maso, na mléčné výrobky, na med a podobně. Protože představují větší riziko jak pro lidskou potravu, tak pro zdraví zvířat. Takže my považujeme tyto výrobky za rizikové a provádíme mnohem více inspekčních misí v třetích zemích, ve srovnání s výrobky, které kvalifikujeme jako méně rizikové, jako je například cukr. A víte, že dovážíme mnoho cukru z třetích zemí. Takže my si ověřujeme na základě inspekcí na místě anebo na základě kontrolních misí z členských států, ověřujeme, že kontroly na vstupu odpovídají komunitárním pravidlům a můžeme říci, že schválené produkty do společenství jsou produkty rovnocené z hlediska sanitárního s evropskými produkty. A to vidíte také ve statistikách systému včasné, včasného varování pro food a feed. Vidíte, že většina varovných signálů souvisejí s výrobky z třetích zemí. To znamená, že členské státy hodně kontrolují tyto výrobky a pokud nejsou uspokojivé, tak jsou výrobky odmítnuty a vracejí se do země původu nebo třetí země, která, které jsou méně přísné než my. Připravíme do konce roku 2010 zprávu o všech těchto kontrolách týkajících se dovozu potravin z třetích zemí, včetně živočichů a rostlin. A to bude předmětem diskuse s vámi a také s dalšími výbory parlamentu, abychom zjistili, jak harmonizovat, posílit, zdokonalit tyto kontroly v třetích zemích, protože dnes existují některé obory, které jsou méně harmonizované a kontrolované, které jsou méně rizikové, ale my chceme provést eh, studii tripodu výrobek, riziko a třetí země původu, abychom stanovili rizikový profil a také určili intenzitu kontrol na hranicích. A ta dvojice riziko výrobek je souvisí s vědeckým hodnocením ze strany EFSI a ukazatel země původu to bude politická záležitost, nikoli vědecká a tam se tím budeme zabývat z hlediska řízení rizika. My víme dobře, že některé třetí země jsou naprosto rovnocené z hlediska kontroly potravin a některé mnohem méně. Chtěl jsem vás tedy informovat, že na konci roku parlament a rada dostanou tuto zprávu komise o kontrole výrobků a zvířat i rostlin třetích zemí. Děkuji, pane Pudle. A přecházíme nyní k číslu 11 pořadu jednání uznání zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti se zabezpečování potravin. Pan Berlato je navrhovatelem stanoviska. Přijeli si pan Berlato se vyjádřit, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb o tom, že bezpečnost potravin je potřeba eh, všech společností a je správné, že se stala politickou prioritou EU. Eh, případy jako BSM nebo eh, dioxiny ve vepřovém a tak dále a padělky v obchodě s potravinami. A na to jsou spotřebitelé velice citliví a oprávněně požadují vyšší kvalitu, vyšší kvalitu produktů. A nelze podceňovat ani skutečnost, že poptávka po potravinách nadále roste a bude růst vzhledem k tomu, že odhady eh, růstu počtu obyvatel ve světě předpokládají zvýšení o 40 do roku 2050 a tím pádem zdvojnásobní poptávky po eh, potravinách. My potřebujeme odpovědět Eh, na ty, kteří mají možnost si vybrat, ale i na těm, kteří nemají toto privilegium. Ten, kdo si může vybrat, co koupí, tak vyhledává produkty, které mají stále větší kvalitu a jsou zdravější. Ale je obtížné, aby možnost eh, volby a, nebo nutnost úspory na úkor vlastního zdraví určitě u Eh, produktů, který, které jsou důležité pro výživu, tak eh, to neděláme. Je ale vrstva obyvatel, která si to nemůže dovolit, která si nemůže dovolit vybrat to, co by chtěla. A my musíme zaručit minimální standard. Minimální standard bezpečnosti potravin, eh, kvality potravin a, mm, a zdraví. Právo na zdraví je možné zaručit také prostřednictvím správných informací, A zemědělská aktivita, tak jak probíhá nyní, má zásadní úlohu pro eh, ochranu životního prostředí a pro zachování našeho prostředí. Zemědělci Zemědělci eh, nepostupují ekologicky, protože by tak chtěli, ale je to nezbytnost pro ně. Je to nutnost, nemohou jinak. A kvalita životního prostředí eh, je zásadní pro potraviny, a tedy i pro bezpečnost potravin. Ekonomická krize, kterou procházíme, kterou prochází Evropa, ehm, komplikuje celou situaci, včetně finančních prostředků v potravinářském průmyslu. A také ta potravinová bezpečnost je nutná ehm, prostřednictvím dohledu. Eh, návrh stanoviska, který je vám předložen, je otevřeným návrhem. Velice rád ehm, přijmu návrhy a přínosy ze strany svých kolegů. Určitě si je pozorně přečtu a budu se snažit návrh zlepšit. Děkuji. Začnu s tínovými. Pan Pirio. Sí. io sono italiano. Já jsem Ital, už jsem to řekla v sále, a jmenuji se Pirillo. Ne Pirillo. To by bylo španělsky. Je to vtip, ale chtěla jsem to vyjasnit. Jsem tedy Pirillo. Ale nic se neděje. Děkuji, paní předsedající. Děkuji kolegovi Berlatovi za jeho zprávu která nám jasně ukazuje eh, velice zajímavou oblast. Bezpečnost potravin je zásadní výzvou v zemědělství. A nejenom pro Evropu, ale pro celý svět. Jsou to výzvy, které je možné vyřešit, ale pouze pokud, eh, je budeme, pokud se budeme dívat na věc komplexně poptovka po potravinách bude růst v následujících desetiletích a tímto způsobem budeme muset řešit ty rostoucí potřeby. A v eh, tomto čase musíme eh, ale s nárůstem poptávky taky jít krok eh, ruku v ruce musí jít bezpečnost potravin. Světová populace zroste na 9 miliard obyvatel do roku 2050 a poptávka po travinách se zvýší zejména v rozvíjících se zemích. Kromě toho, eh, směr, který definovala Světová organizace, Světová zdravotní organizace, která se týká bezpečnosti potravin, tak eh, se týká eh, přístupu k dostatečnému množství výživných potravin. A to se musí odrazit na vypracování legislativních návrhů v Evropě. My máme společná opatření, které se týkají bezpečnosti potravin, ale není možné ehm, aniž by, není možné opomenout výrazné asymetrie, které stále existují, pokud je o standardy bezpečnosti bezpečnost produktů v Evropě a mimo Evropu. Je zde asymetrie. A přitom zde je velká globalizace trhů. A týká se i potravin. A my se tedy musíme zaměřit na bezpečnost potravin. A nejenom na to, na samotný produkt, ale také na to, na případy, kdy tento produkt je nejenom vyroben v Evropě, ale také konzumován v Evropě. Musí zde, zde, zde být reciprocita pravidel a je nutné se vyhnout sociálnímu dumpingu, kterému je Evropa vystavena. Musíme mu zabránit. Jinými slovy, eh, nová společná zemědělská politika nestačí. Ona musí podpořit bezpečnost potravin a celý systém společenství eh, musí umožnit posílení a zvýšení bezpečnosti potravin, které jsou konzumovány v Evropě. Ale globalizace eh, požaduje také větší pozornost eh, vůči regulaci finančním trhům. Odráží se to na, trha, na cenách surovin, a cenách surovin potravin. Diskuse, která se odvíjí eh, na téma zásob potravin, bezpečnosti potravin, tak eh, finanční krize na to má dopad a musíme také zohlednit dopad na životní prostředí. Musíme podporovat ekologické zemědělství a týká se to také e, mimo evropských zemí. Životní prostředí a klimatické změny budou mít dopady na zemědělskou produkci a já se proto domnívám, že e, je třeba podpořit výzkum. A v tomto smyslu se domnívám, e, že důležitou pomocí by mohlo být využívání biotechnologií a nejenom, že by to pomohlo větší bezpečnosti, ale současně by nám to umožnilo eh, menší využívání pesticidů eh, v zemědělství, což by určitě mělo pozitivní dopad na životní prostředí. Pirilo. Děkuji, pane Pirilo. Tak řekla jsem to správně. Pan Ujias. Merci. Grazie, Corinne. Eh... Děkuji, Korin. Eh, moje hodnocení stanoviska pana Berláta je následující. Vychází to z jeho požadavku o integraci. Je to tedy eh, od jeho žádost o to, abychom se zapojili. Je to otevřená zpráva a já si myslím, že bychom měli pomoci Berlatovi, abychom eh, tuto zprávu trochu obohatili, aby nebyla tak tenká. Tak to udělal pan Perillo tím, že nám řekl svůj názor. Jestliže tedy budeme přicházet se svými návrhy z různých politických skupin, tak já hovorím za ALDE a navrhujeme, aby v tomto materiálu bylo také téma role zemědělství Ehm, toto téma a téma životního prostředí eh, není dost podrobně vypracováno v této zprávě. A my bychom chtěli ukázat na zemědělství, které je slučitelné s životním prostředím, které je schopno eh, odrážet ekologické přístupy a zároveň produkovat zdravé a kvalitní produkty. A my musíme pochopit, že kvalita zemědělské produkce a ochrana životního prostředí jdou ruku v ruce. A myslím si, že je škoda a je chybou, že ve stanovisku se neobjevil žádný odkaz na společnou zemědělskou politiku. A to bychom tam měli dodat. Podle mě do, tam patří reforma eh, SZP, SZP stejně jako odkaz eh, na, eh, na pokyny FAO, FAO. Chtělo by to ještě také nějaké upřesnění, například v odstavci 2 tam je potřeba udělat pozměňovací návrh, který se odkazuje na současnou hospodářskou krizi, na současnou krizi odvětví v Evropě i eh, v ostatních částech světa. U eh, odstavce 3 eh, my jsme nedávno schválili dvě zprávy v parlamentu, které se týkalo, týkaly dohod eh, velké distribuce velkoobchodníků. Bylo to stanovisko Buve, tam jsme se zabývali konkrétními věcmi a mohli bychom se odkázat na tento typ argumentu. Jakou jsme se zabývali tedy tou eh, větší distribucí? Ještě dva body. Domnívám se, že musíme být konstruktivní. Eh, nestačí pouze seznam. A v eh, bodu 7 jsou eh, závěry k mm, bezpečnosti potravin. A závěrem chápu, že to může být předmětem různých názorů, různého hodnocení, ale podle mě pozměňovací návrh o roli eh, OMG to musíme navrhnout. Možná, že ne všichni souhlasíme, ale například já s tím souhlasím a navrhl bych pozměňovací návrh, který by šel tímto směrem. Euh, Monsieur Ferreira. Pan Ferreira. A prosím o stručnost. Děkuji, pane předsedo. A chtěl jsem poděkovat za... E, e, Proposta, que e, Chtěl bych poděkovat zpravodaji. Domnívám se, že tento návrh a zároveň některé zajímavé body. Předchozí řečníci dodali některé další body, kteří by, které by také mohly být zohledněny. Nemám dostatek času a tak by se soustředil na dva nebo tři body, které mi připadají nejdůležitější. Za prvé bezpečnost potravin a hospodářská krize, bezpečnost dodávek a volatilita cen. Musíme zabránit tomu, aby se spekulovalo s cenami potravin. Máme k dispozici celou řadu nástrojů, jak můžeme bránit takovéto spekulaci? Spekulace je možná, vede k volatilitě cen. A byly předloženy některé návrhy na zrušení finančních nástrojů, které umožňují takovou tu spekulaci, ale doposud se nic nezměnilo. Hovořím například o derivátech, které umožňují spekulovat na ceny potravin. A to může vést k problematické sociální situaci, jak jsme tomu byli svědky před eh, několika týdny v Mozambiku. Takže spekulace na ceny potravin musí být skončeny. Za druhé, obchodní politika a bezpečnost potravin. Bezpečnost dodávek potravin znamená, že mezinárodní obchod musí být organizována na základě eh, vzájemného doplňování spíše než konkurence mezi ehm, produkty či eh, producenty. To je něco, co by se mělo ve stanovisku odrazit. A také další bod. Společná zemědělská politika musí být zmíněna. Eh, zasloužila by si důraznější zmínění. Zároveň dochází ke snižování biodiverzity a to znamená, že genetický základ potravin člověka je narušován a to je proces, který musíme zvrátit. Společná zemědělská politika přispěla k tomuto omezení biologické rozmanitosti u rostlin a živočichů na kterých závisí produkce lidských potravin. A musíme se snažit podporovat regionální specifika, regionální výrobky a zároveň se musíme vyhnout té logice čisté konkurence mezi produkty. A poslední věc, dodávky potravin úzce souvisí také se suveren, s potravinovou suverenitou. V některých členských státech EU existují eh, nesrovnalosti, pokud jde o eh, rovnováhu v oblasti výživy. A to je něco, co se musí řešit. Eh, suverenita v oblasti potravin je něco, co úzce souvisí s dodávkami potravin a potravinovou bezpečností. Musíme Ehm, a se obrátit zády k tomu intenzivnímu pěstování. Musíme podporovat místní produkci. Maximálně dvě minuty, nemáme dostatek času, abychom hovořili také o posledním bodu. Paní Dagman, Dagmar Roth-Berend, poté paní Klas a další. Děkuji, paní předsedající. Já hovořím jako eh, Radmar Dog Berend, hovořím jako Dacian Nasabu eh, z výboru pro zemědělství. A eh, byla zde celé odpoledne, ale nyní musela odjet na letiště. Vítá vaši zprávu, pane Berlato, souhlasí především s tím pokusem, že je potřeba řešit otázky životního prostředí jako ztrátu biologické rozmanitosti a poukazuje na to, že je třeba zároveň zajistit dlouhodobou potravinovou bezpečnost. Myslí si, že vaše myšlenky jsou velice dobré, chce je podpořit také ze strany výboru pro zemědělství. Zdůrazňuje především to, že rozmanitý přístup k zemědělství umožňuje plné využívání dostupné půdy, eh, což zaručuje dlouhodobou udržitelnost a zároveň eh, požaduje, abychom zajistili, eh, že společná zemědělská politika tuto rozmanitost bude podporovat. Poukazuje na to, že produkce biopaliv a biomasy vede ke konkurenci s potravinami a rovněž zdůrazňuje, že import bílkovin ze třetích zemí není v souladu s ochranou životního prostředí a musíme eh, omezit naši závislost na bílkovinách z měžku. Zároveň eh, bychom měli podporovat organické zemědělství, biozemědělství a především eh, kvůli pozitivním aspektům toho zemědělství a kvůli tomu, že toto zemědělství je eh, dobré eh, pozitivní pro životní prostředí. A, a předpokládám, že a předloží také pozměvací návrhy. Mnohokrát děkuji, paní Klas. Mnohokrát. Eh, děkuji za vynikající zprávu panu Berlatovi. Především se mu podařilo na jedné stránce se trefně vyjádřit. A já bych chtěla kolegům připomenout, že eh, vytváříme stanovisko pro eh, výbor Agri a neměli bychom eh, vytvářet něco nového. Neměli bychom přijít se stovkou pozměňovacích návrhů, když slyším všechny připomínky svých kolegů a to podle mě vůbec není nutné. Měli bychom se držet té zprávy, která bude vypracována v výboru Agri. Evropa musí být jako klimaticky zvýhodněná zóna být odpovědná. To je zcela jasné, že má odpovědnost a já bych chtěla hovořit o integrovaném zemědělství. A aby tam bylo to slovo právě integrované. Jsou dvě drobnosti, které mě napadly, když jsem si četla to stanovisko. A chtěla bych poprosit o pozornost bodu 3, kde se hovoří o, eh, spotře- eh, o potraviny, které by měly být za dostupné ceny pro spotřebitele. A možná bychom mohli zdůraznit, že výrobci by měli, požadovat, by měli dostat eh, přiměřené ceny za své výrobky. A pokud je to, co bylo uvedeno, co řekli ostatní kolegové, eh, v, mohla, možná bychom mohli v dalším bodě ukázat na, poukázat na sezónní a regionální potraviny o tom by společnost měla vidět více, měli by dostávat více informací a měli bychom zajistit také osvětu. Děkuji. Merci. Avec le même, la même synthèse. Že stejně stručně děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl podpořit eh, komentáře eh, Dagmar rod berendt jménem Daciany Sarbu. A chci doplnit dvě věci. Samozřejmě zaznělo to zde význam spekulativních útoků na ceny. Je známo, že finanční instituce poté, co splaskly bubliny zdaku a nemovitostí, si začaly hrát s národním dluhem a s cenami potravin. A proto v roce 2008 došlo k nejvyššímu, nejvyšší produkci eh, obilnin a současně došlo k nejvyššímu nárůstu ceny obilnin. Mě by zajímala otázka ztrát vlastnických práv eh, k osivům. Je to případ Indie, kdy indičtí zemědělci měli tedy odrůdy osiv, které byly přizpůsobeny místním podmínkám, které jsou produktivní, ale nakonec museli kupovat jiné druhy osiv, které nebyly tak vhodné. Tedy volný přístup k osivům, k odrůdám, aby bylo možné pěstovat eh, tyto produkty, i když nemáme dost peněz, protože nastane zemědělská potravinářská krize. Pan Nicholson. Mnohokrát děkuji, bude se snažit být stručný. První věc, eh, vítám tuto zprávu a eh, vyslal jsem si, vyslechl jsem si rozpravu také ve výboru Agri. Bezpečnost potravin je jedna věc, kterou nemůžete nikdy stoprocentně zajistit, takový je život. A to je důvod, proč musíme být velice obezřetní v této oblasti, abychom zajistili v budoucnosti dodávky. Ale jedna věc, kterou nesmíme udělat, je, aby bezpečnost potravin, tedy to, že jsou potraviny bezpečné, směšovaly s tím, že existuje dostatek dodávek potravin. Samozřejmě jiná věc je Eh, volatilita cen. To je další věc. Do značné míry, pokud chcete mít eh, dobré eh, dodávky potravin za rozumné ceny a pro spotřebitele i výrobce, poté se musíte zaměnit, zaměřit na produkci. Ale zemědělství není nikdo stoprocentně spolehlivé. Může dojít k suchům nebo k záplavám a to je něco, s čím zákonodárci nic neudělají. Musíme se e, podívat na bezpečnost dodávek potravin. To je něco, co musí v tomto stanovisku zůstat. A často se hovoří o vysokých nebo nízkých cenách. Když jsou e, příliš nízké ceny, potom e, producenti přestanou vyrábět. A to znamená, že poté jsou lidé závislí na třetích zemích. Kupují potraviny které mají pochybnou kvalitu. Tyto potraviny se dostávají na náš trh a někdy existují pochybnosti týkající se toho, zda jsou tyto potraviny pro spotřebitele bezpečné. Musíme být opatrní, abychom nedospěli k tomu, že naši zemědělci nebudou schopni pracovat. Děkuji. Pane zpravodaj, několik slov závěrem. Máme pět minut na poslední otázku, paní McGuinness. Je mi to jedno, ale jak to uděláme u té poslední zprávy? Tak prosím, pokud chcete, máte 30 sekund. Děkuji. Velmi stručně. Já bych chtěla zdůraznit tuto věc, tak jak jsem měla ve zemědělském výboru. My si pleteme bezpečnost potravin a zabezpečení dodávky potravin. Tady se bavíme o bezpečnosti potravin a to musíme řešit. A pokud jde o různé typy zemědělství, pokud nám jde o ztrátu biodiverzity, musíme zachovat ty habitaty, které přetrvávají a převádět tedy zemědělství na extenzivní zemědělství, tak to by bylo ještě horší. Je třeba zachovat udržitelné zemědělství a to musí být také v této zprávě. Děkuji za váš čas. Pane zpravodaji, s děkováním za kvalitu. Chtěl jsem ujistit kolegy, že já sám jsem je vyzval, aby přišli se svými eh, komentáři, abychom mohli tu zprávu, toto stanovisko eh, zlepšit. A chtěl jsem vás informovat také o skutečnosti, že já sám jsem byl v pokušení napsat eh, další materiál, ale byly zde dvě Eh, zásadní věci. Chtěl jsem zachovat eh, návrh stanoviska v rámci eh, pravomocí tohoto výboru. A jsou zde jiné věci, které se týkají výboru Agri. A za druhé, otázka se týká nutnosti zachovat také určitý rozsah, který musí být omezen v případě, že to je návrh stanoviska nebo doporučený rozsah návrhu stanoviska. Nicméně pokud předložíte eh, návrhy na zlepšení, tak jak jsem slíbil, tak eh, budu velice rád a rád je eh, začlením do zprávu a děkuji všem, kteří si pozorně zprávu přečetli. Ale samozřejmě, že něco chybí, ale není to, je to, je to protože jsme neměli určité kompetence nebo dostatek prostoru. Děkuji. Huta pro pozměnce 8. listopadu a v lednu to projednáme na plénu. Poslední bod eh, s omluvou komisi, která má několik minut, aby pohovořila o této správně. Paní Legroni se opět ujímá slova. Ano, děkuji paní předsedkyně. Někteří z vás si vzpomenou, že v roce 2007 při jednání o poslední revizi směrnice o zdravotnických prostředcích, e, otázka reprocesingu, tedy opětovného zpracování zdravotnických prostředků, byla projednána na žádost některých členů tohoto výboru. A nebylo možné tehdy nalézt e, rychlé řešení tohoto složitého problému a tudíž v textu směrnice o zdravotnických prostředcích byla uložena žádost připravit zprávu na toto téma nepozději 5. ledna 2006 a předložit na, posléze příslušná řešení Radě a Evropskému parlamentu. Příslušná zpráva byla připravena v jednotlivých fázích. Nejdříve jsme konzultovali výbor expertů pro zdravotnické prostředky od května do července 2007 a díky tomu jsme získali přehled o právním stavu v členských státech, což bylo doplněno následně. Obecně menšina členských států zakazují reprocessing zdravotnických prostředků na jedno použití. Menšina to výslovně připouští a většina členských států nemají konkrétní legislativu v tomto směru. A u těch členských států, které nemají tuto legislativu, většina z nich to vykládají jako zákaz opětovného zpracování jednorázových zdravotnických prostředků. Dále jsme provedli veřejnou konzultaci od července do srpna 2007 a byl vydán syntetický dokument v květnu 2008. V prosinci 2008 jsme uspořádali workshop, abychom lépe pochopili aspekty související s veřejným zdravím, s životním prostředím a ekonomikou. A výsledky byly zveřejněny v květnu 2009. Konečně jsme získali stanovisko vědeckého výboru o e, nových rizicích pro zdraví, skenýr my jsme konzultovali s tímto výborem, abychom mohli opřít o pevný vědecký základ naši zprávu a tento výbor vydal své stanovisko 15. dubna tohoto roku. A výbor se měl vyslovit, zda použití jednorázových zdravotnických prostředků představuje riziko pro lidské zdraví a v takovém případě definovat toto ohrožení lidského zdraví a pro jaká použití opětovné zpracování jednorázových zdravotnických prostředků představuje riziko. A na tomto základě zpráva výboru komise byla, zpráven, byla schválena a aspekty související s lidským s etikou a s odpovědností, také pokud jde o aspekty ekonomické a životního prostředí. A také uvádíme stav v mezinárodní, na mezinárodním poli. Pokud je o veřejné zdraví, zpráva komise je ohlasem tří hlavních rizik vyvolaných eh, praxí opětovného zpracování zdravotnických prostředků, což eh, definoval vědecký výbor. První problém po kontaktu s pacienty Zdravotnické prostředky mohou obsahovat kontaminující látky, včetně mikroorganismů patogenního charakteru a jejich eliminace může být obtížná. Tudíž může dojít eh, k persistentní kontaminaci a může ohrozit následného pacienta. Eh, chemická rezidua z opětovného zpracování mohou představit riziko při opětovném použití a konečně může dojít také ke změně fyzikálních a chemických charakteristik opětovně zpracovaných zdravotnických prostředků a může to mít dopad na jeho fungování. Zpráva rovněž naznačuje, že vědecký výbor definoval konkrétní problém související eh, s kontaminací priony a je nutné použít agresivní metody čištění, které jsou v rozporu s materiály, které jsou často používány o jednorázových zdravotnických prostředků. Výbor Můžete ukončit vaš, přednes vaší zprávy. Ano, také hovoříme o etických a právních aspektech, ekonomických aspektech a aspektech pro životní prostředí. Závěrem, není možné kvantifikovat rizika související s použitím jednorázových zdravotnických prostředků opětovně zpracovaných. Počet příslušných případů je vzácný, ale notifikace je zřejmě neúplná a existuje šedá zóna, kde je těžko stanovit kauzální příčiny a dlouhodobé dopady nejsou zcela jasně definovány. Tři hlavní rizika byla určena a všechna, všechny jednorázové zdravotnické prostředky nemohou být opětovně zpracovány a aby bylo možné redukovat příslušné škody. Celý cyklus zpracování musí být eh, vyhodnocen od sběru po prvním použití až po sterilizaci a dodávky. Jaké jsou další fáze po této zprávě? Právě hodnotíme kroky, které je třeba navrhnout v rámci přepracování směrnice o zdravotnických prostředcích. Existují různé možnosti a my budeme posuzovat dopad. Děkuji vám. Děkuji vám, je mi líto, říká paní předsedkyně. Máme tu tlumočníky, měli jsme končit v 18.30 a proto je mi velmi líto. Je mi líto, že nemám na vybranou. Dám slovo panu Rodberent a panu Lemerovi, pokud si to přejí. Děkuji, paní předsedkyně. Byly potvrzeny moje obavy, které se týkají bezpečnosti v tomto eh, systému opětovného zpracování. Právě eh, podle eh, způsobu to směrnice, kdo to neudělá, tak to může dát stranou. Pro některé země je potřeba jednoznačné rozhodnutí. Asi 105 tisíc osob v Evropské unie eh, umírají ročně na žloutenku B a C. A my nevíme, kolik eh, lidí kolik eh, zdravotnických prostředků bylo infikováno a přestože by se může jednat o nízká eh, čísla, tak eh, jsou zapotřebí nutná opatření, abychom dosáhli redukci. A dále potřebujeme jasná, jasné deklarační povinnosti a to jednotné deklarační povinnosti v celé Evropě a není možné, aby jeden produkt v jedné země byl uvolněn pro jednorázové použití a v jiné zemi ne. Eh, mohli bychom mít jedno čisté opatření pro celé společenství a upravit to jednotně. Děkuji, Dagmar. 100%. Já souhlasím stoprocentně s panem Ulmerem. Stará legislativa eh, k tomuto tématu je naprosto zastaralá. Potřebujeme nutně eh, jasné jasnou úpravu. Paní Majory eh, v bývalém funkčním období se o to snažila neúspěšně. Potřebujeme jasnou definici jednotrázového a opětovného použití. Eh, je nutné abychom měli jasnou úpravu týkající se, že jednorázové použití neznamená u stejného pacienta po dobu tří týdnů, ale zkrátka jenom jednorázově. A pokud budeme chtít, aby se e, prostředky na jednorázové použití znovu použily. To se stává všude v Evropské e, unii. Něco takového musíme buď kriminalizovat, nebo musíme mít ještě e, přísnější pravidla než u opakované použití. Je nutné mít takováto pravidla v celé EU a potřebujeme to nutně od začátku roku 2012. To si myslím, že je nejzaší termín. Děkuji mnohokrát, milí kolegové, děkuji vám. Zástupcům komise také děkuji. Ještě jednou se paní předsedkyně omlouvá za tento náhlý konec, ale vše, co zaznělo, je zcela oprávněné a setkáme se zítra v 10 hodin.